Good morning, I ask everybody... Dámy a pánové, poprosím vás, eh, usaďte se, abychom mohli zahájit seminář, prosím. Eh, good morning everybody. Já vám všem přeji eh, dobré dopoledne. Jmenuji se Ines eh, Zuber a jsem místo předsedkyně výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti Evropského parlamentu. A teď si dovolím eh, hovořit portugalsky. Přeji vám všem pěkný den a srdečně vás vítám na našem společném eh, zasedání eh, výboru pro eh, zaměstnanost a sociální záležitosti. Eh, máme zde dnes zastoupené čtyři agentury, které eh, souvisejí s naším eh, oblastí působnosti a budeme se bavit o mm, evropském sociálním modelu, co by klíčovém faktoru konkurenceschopnosti. Dnes zde při této příležitosti hm, přivítáme řadu vysoce postavených hm, osobností. V minulosti už jsme organizovali podobné semináře naposledy 30. Eh, června 2011. To bylo na tak, v takovémhle formátu. Tehdy eh, jsme se zabývali otázkou nezaměstnanosti mládeže. V současnosti eh, známe obtíže, které souvisejí s eh, odbornou přípravou a s eh, volbou eh, v odborného s volbou tedy pracovní dráhy. A ty jsme probírali tehdy. A hovořili jsme konkrétně o tvorbě speciálních pracovních míst pro mladé lidi abychom vystupovali proti Eh, fenoménu eh, mladých lidí, kteří nemají ani, eh, kteří nejsou ani ve škole, ani nechodí do práce, ani procházejí odbornou přípravou. Tehdy šlo o doplňkové možnosti, které by mohly evropské agentury v Evropské unii i mimo ní v sousedních zemích vytvořit. Při naší dnešní debatě Jde o to navázat na ducha té předchozí debaty, co lze eh, tedy eh, v těchto agenturách udělat, eh, jakých synergií můžeme docílit mezi těmi čtyřmi agenturami, které zde dnes máme zastoupené. V souvislosti s dnešním tématem a tím je Evropský sociální model. Já bych teď velice ráda přivítala pana ministra Valeriu Lazara, který je ministrem hospodářství mm, Moldavska a mm, bude se účastnit eh, jedné z našich dnešních debat. Potom bych ráda přivítala zástupce eh, těch čtyřech agentů. Za prvé je to eh, Christian Letmajer Sedefopu, Juan Menendez Valdez Eurofondu, Krista Sedláček z EU OŠA a Madlen Zerbanza. za ETF. Účastníky semináře bych ráda má kromě toho poprosila, aby nám vyplnili hodnotící dotazník, který jsme zde rozdali. A tento formulář můžete potom odevzdat sekretariátu. Jménem eh, ředitelů eh, všech těch čtyřech agentur dám slovo panu Kristáru eh, Letmajerovi, který bude hovořit jménem CDFOPu. Vážení poslanci, vážení kolegové, dámy a pánové, jménem naší agentury je mi potěšením, že vás zde mohu přivítat a rád bych poděkoval eh, paní Cubr a paní Beres a celému výboru pro eh, zaměstnanost aby eh, za zorganizování dnešního semináře. A také bych chtěl poděkovat panu Placbernému, který za chvíli bude mm, hovořit pronese hlavní projev a chtěl bych pojevit panu Pekarovi, paní McInnes, panu Kencovi, paní McIntyre, panu Kombichenovi který je generálním ředitelem CEMETu, eh, paní Fischbach Pitl eh, z Evropské eh, federace odborů ve veřejných službách a potom v neposlední řadě panu Regutovi z Evropské kanceláře poradců Evropské komise. I když ono je těžké vystihnout podstatu evropského sociálního modelu, tak náš Eh, přístup k eh, flexibilitě, bezpečnosti, politice, zaměstnanosti eh, nás opravdu odlišuje od Evropský, od Spojených států třeba a mm, napříč různými ideologiemi je součástí evropské identity. Předseda Barroso v roce 2012 vyzval k modernizaci evropského systému sociální ochrany a řekl, že to je klíč k evropskému sociálnímu modelu. Evropští občané, zejména v současnosti, mají Eh, vědí, eh, že v, jiný, v některých zemích eh, jsou sociální modely různé. Ukazuje se, že v zemích jako Německo a Skandinávie právě silný sociální model je důvodem konkurenceschopnosti. Trvale udržitelná konkurenceschopnosti závisí do určité míry na sociálních investicích a ochranných systémech. A odtud název dnešního semináře. My se nepokoušíme o kvadraturu kruhu, ale Snažíme se vystihnout to, co by mělo být jasné. Všechny agentury Eurofund, OSHA, Eurof, um, ETF a CDFOP uh, svojí existenci um, vystihují, že evropským institucím o tyto otázky jde Eurofund a CDOF byly už založeny v roce 1975 jako první dvě agentury. Všechny čtyři agentury jsou řízeny uh, tripartitními uh, orgány a účast sociálních partnerů je jim e, velice drahá, jak zdůraznil předseda Barroso. Myslím, že dnešní seminář je velkým, velkou příležitostí ukázat, čím tyto agentury přispívají a přispět k probíhající e, debatě o sociální složce evropské politiky. E, přivedou Unii blíže k občanům a zvýší e, souhlas s Unii a stotožnění se s ní, což v době e, šetření v řadě e, zemí naopak vyvolává zvýšenou skepsi. A naopak to proti této skepsi může, eh, vystoupit, pokud zlepšíme mm, mm, životy občanů. Rád bych také eh, poděkoval eh, kolegům z jednotlivých agentur a z výboru pro zaměstnanost, kteří se podíleli na organizaci tohoto semináře. Děkuji. Děkuji, pane Letmajere. A nyní bych si dovolila mm, předat eh, slovo eh, pana eh, Javierovi Pracmonému, který je zástupcem generálního ředitelství u, tedy v mm, generálním ředitelství pro vzdělávání a kulturu v Evropské komisi a přednese hlavní projev. Deputy Prime Minister, ladies and gentlemen, good morning. May I, may I start with a word of thanks to the... Eh, dobrý den, děkuji. Chtěl bych velice poděkovat výboru pro zaměstnanost nejenom proto, že v minulém životě, ještě před dvěma a půl lety, jsem měl příležitost eh, se setkávat právě s velice eh, ostrými a zajímavými diskusemi s tímto výborem a především s paní Pervanš Beres, ale myslím si, že to je naučení také do budoucna, kterou eh, tedy toho Evropského sociálního modelu je, že politika zaměstnanosti a vzdělávání musí jít ruku v ruce a to v členských státech i e, třeba i e, se mi zdá, že e, ne vždy lidé spolu hovoří dostatečně často. A mm, co se týče agentur, myslím, že průměrný občan, podle toho, co tak zhruba ví o Evropské unii, asi neví, neví mnoho o těch čtyřech agenturách, které se eh, věnují tomu sociálnímu modelu a já si myslím, že to je výborné, že se tady dnes setkáváme s agenturami, Mm, a e, důvod, proč se setkáváme, je, že agentury nám pomohou mít um, politiky, které se budou více opírat o skutečnost, a to v oblasti vzdělání, v oblasti zaměstnanosti. A my potřebujeme vědět více o tom, co funguje, co se uh, děje a méně eh, prohlášení, která nic nepřinášejí. A myslím si, že je velice pozitivní, že tento seminář se jmenuje Sociální Evropa eh, a konkurenceschopnost, protože eh, jádro evropského sociálního modelu není jenom to, že je solidarita dobrá, ale že je sociální dialog dobrý, že je stěžení pro konkurenceschopnost a nesmíme zapomínat, že pokud chceme zvítězit se silnějším evropským sociálním modelem, tak nebude stačit pod, podtrhovat význam solidarity, ale také ekonomické zázemí solidarity. A agentury nám dnes ukážou, proč právě e, činí to, co činí. Takže ve stručnosti si řekneme, jak si stojíme se sociálním modelem, pár slov o vyhlídkách a potom jedna oblast, která podle mého názoru zatím je zanedbávaná a o kníž bychom měli více přemýšlet v souvislosti s evropským sociálním modelem. Když dovolíte, já budu hovořit osobně, protože já nemám e, pocit že ani pravo, pravomoc hovořit eh, za, eh, o takových významných věcech za mm, komisi třeba. A je jasné, že všechny nástroje, které Evropa posledních 50 let budovala eh, během sedmi postupných rozšíření, všechny tyto nástroje jsou nyní vlastně procházejí zatěžkávací zkouškou ekonomické krize. A ekonomická a finanční omezení vytvářejí veliký tlak na veřejné výdaje a na sociální ochranu a evropský sociální model. Čili jsou, je to těžká doba pro e, sociální systémy a myslím si, že je potřeba vyhnout se e, s těm e, zabíhání e, do nějakých obecností a musíme vzít v úvahu omezení, ta jsou ústavní, ať už se jedná o vzdělanost, zaměstnanost, občany a tak dále. Důležitá je dobrá role Evropy, ale omezená role Evropy a e, jestliže ústavní soud v Německu řekl, co řekl, že tedy ano, že smlouvy jsou v, v souladu se Německou politickou ústavou, ale má to své meze. Nicméně jsou to politiky, nejsou to smlouvy. Když najdeme správné politiky, tak můžeme ukázat občanům, že je možné, aby Evropa pozitivně přispěla k pokračování a prosperitě evropského sociálního modelu. Proto je potřeba mít na paměti tři překážky, kterým evropský sociální model čelí. Za prvé je to vlastní charakter politik politik um, eh, ochrany zaměstnanosti a tak dále. Když vezmete třeba energetiku a budete chtít udělat politiku o energetické bezpečnosti, je potřeba analyzovat komplexní ekonomické skutečnosti, eh, jedná to o společných cílech a kompromisech s národními cíly, to je běžné. Ale když se podíváme na sociální Evropu a evropský sociální model, musíme udělat tady to všechno, protože je to stejně složité, ale musíme do toho zapojit také ještě významné kulturní eh, hodnoty, eh, ideologii a politická přesvědčení. A tato omezení, která nejsou hmatatelná, ale stejně významná, samozřejmě představují e, přidanou hodnotu, protože sociální politika se týká e, jaksi politiky a blahobytu a toto nelze podceňovat. Druhá překážka je vlastně paradox. Sociální změny jsou to, co v sociálních modelech eh, vytváří určité, například určité faktory v naší společnosti, sledují modely různých systémů sociálního zabezpečení nebo anglosaský, skandinávský, kontinentální a zvyšuje se poptávka po mezinárodní eh, mm, aktivitách v oblasti sociálního zabezpečení. Například podle mého názoru největší vliv globalizace v Evropě je naprosto jednoduchý, který bývá často Ehm, přehlížený, když dřívější Sovětský svaz a Čína se rozhodli, eh, že vstoupí do VTO, tak najednou se vlastně světový trh zdvojnásobil z 1,5 na 3 miliardy lidí a tím se udržitelnost sociálního modelu v Evropě dostala pod veliký tlak konkurence těchto velkých zemí. Sociální struktury se mění, mění se vnitřně v důsledku stárnoucí populace eh, a mm, a určitého zrání systému sociálního zabezpečení. A národní systémy sociálního zabezpečení jsou často organizované na základě myšlenky sta, stabilního rodinného modelu s omezenou migrací, s nedostatečně placenými ženami a tak dále. Takže to, co my máme tady, je problém, který vyplývá z napětí mezi systémy eh, sociálního zabezpečení a eh, stávající tedy realitou a je, je velice těžké tedy tam přizpůsobit ten systém a poslední překážka, o které chci hovořit, o té se často nemluví, ne, že by si to lidé neuvědomovali, ale protože je těžké jak si změřit jejich dopad a to je ta diverzita 28 států. Když se podíváte na krizi, na formování společnosti, zaměstnanost žen, nezaměstnanost mládeže, každý ukazatel, který je e, podstatný pro evropský sociální model, představuje veliké rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi a těžko můžeme mít nějaké rozumné, mod, nějaký rozumný model, který by byl stejný pro všechny. Je třeba se vypořádat s rozmanitostí a e, kritické nebezpečí by bylo pro ten model by bylo e, snažit se pokrýt zájmy všech až už bychom se dostali do stádia, kdy už by to vlastně přestalo být zajímavé. Takže Specifická povaha sociálních politik, vliv globalizace a interní vývoj našich systémů sociálního zabezpečení a diverzita 28, která se ještě zvýšila v době krize, protože došlo k omezení konvergence, tak to jsou skutečně kritické body a my se musíme ujistit, že je budeme brát v úvahu e, v souvislosti s naším modelem. A nyní několik slov ohledně budoucnosti tom všem, co jsem řekl o mezích a překážkách, e, nelze e, se divit, že často dochází k proklamacím o sociálním modelu, které e, se snaží hovořit tedy o Evropě, která mluví jedním jazykem a eh, o krizi, která teda má vliv na naše ekonomiky. Eh, nicméně proto, aby Evropská unie musí nalézt sociální roli pro sebe silnější než v minulosti. A to z prostého důvodu, že náklady na neinvestování do správné e, politiky e, zaměstnanosti a tak dále je příliš nákladné i svědomím, jakou klíčovou roli lidé a vědomosti budou hrát v budoucnu Evropské unii. Dobrá zpráva je, že evropští občané i přes všechnu skepsi vůči unii a jejím strukturám velice dobře vědí, že ten sociální model je právě to, co drží Evropany pohromadě. Když se zeptáte evropské jakých občanů eh, napříč celou Unii, co očekávají od eh, eh, Unie v době krize, jaké jsou největší výzvy. A tak ty odpovědi jsou víceméně stejné, aby lidé měli práci, aby chudí lidé měli ochranu a aby byla zajištěna, zajištěno živobytí pro stárnoucí populaci a podobně. To znamená, že Unie má hrát roli. Analýzy jsou eh, lehké, ale řešení jsou těžká. A já bych chtěl říci, že integrace, evropská integrace ehm, eh, jak si kvete v době růstu a eh, za, jak si za době krizí. A Evropsk, za šest měsíců, za osm měsíců se, se tady sejdeme a Eh, nová komise bude mít eh, nov, nový mandát eh, s mm, úkolem vytvořit novou strategii pro cestu ven z krize a posílení evropského sociálního modelu. Tady existuje evropská dimenze národních politik a Evropská unie může pomoci, aby dopady krize na národní politiky e, zajistí nicméně sociální spravedlnost a trvale udržitelný růst. A k tomu budou přispívat právě agentury. A e, v poslední části zbývá mi, myslím, 6 minut, když mi to dovolí předseda, e, chci tedy se zeptat, proč máme činit více a ve v oblastech, které již nyní jsou na eh, pro pořadu dne Unie, ale které by měly být daleko více zastoupeny. A to právě si myslím, že i parlament v budoucnu musí se více věnovat tomu, že vzdělání a, a dovednosti a, a pracovní vzdě, odborné vzdělávání je naprosto stěžení pro růst a konkurenceschopnost. Je třeba dokázat se přizpůsobit eh, změnám a to je jediná zdravá a udržitelná cesta ven z krize, protože jedině prostřednictvím vědomostí budeme schopni určit schopnost Unie, aby zachovala svůj sociální model. A tady se v podstatě blíží tsunami v oblasti vzdělávání a my nyní máme příležitost toto tsunami proměnit ve výhodu, v příležitost eh, pro Unii více než století jsme žili v, v systému, kde se učilo stále stejně. Eh, když vezmete v roce 1930 chirurga, tak eh, dnes eh, on vlastně bude pracovat stejně. Od když dáte mm, učitele z roku 1930 do eh, školní třídy dnes, tak bude učit stejně. Ale globalizace spolu s technologiemi mají úžasný vliv na všechny aspekty naší společnosti, na hudební odvětví, na bankovnictví a tak dále. Takže nyní je příležitost pro školství eh, kombinovat tedy školství s technologiemi a zajistit, aby lidé byli schopni se učit tehdy a tam, kde chtějí. Já pocházím ze Španělska, e, mnozí jste slyšeli o Donu Kichotovi, ten byl napsaný před e, e, stovkami let a i před deseti lety v podstatě schopnost číst Dona Kichota vyžadovala dovala jednu podmínku a sice, aby byl ten vítěz k dispozici. A dnes kdokoliv, kdykoliv zdarma si Dona Kichota může přečíst a my to zatím dostatečně nedokážeme ocenit jako potenciál, jako příslip do budoucna a pro naše děti a naší budoucnost. Takže bych chtěl říci, že my se musíme soustředit na eh, úsilí v budoucnosti na úrovni národní a evropské, že školství bude nikoli součástí pouze systému školství naší země, ale str- strategie Evropy. A jsou tady čtyři výzvy, které jednoznačně bude muset Evropa, jak si jim čelit. Za prvé, a to budeme prezentovat spolu s OECD, Relax. Máme zde například nové důkazy v tom smyslu, že v Evropě chybí dovednosti u dospělé populace. E, v Evropě jsou pouze tři země, které odpovídají co do kompetencí a dovedností třeba Japonsku. A mnoho zemí, včetně velkých evropských států, má velmi nízkou úroveň dovedností, což bude nutně znamenat e, velký tlak pro jejich konkurenceschopnost. A evropský sociální model se konkurenceschopnosti týká. Každý pátý člověk má v Evropě podle statistik tak omezené dovednosti, že stojí vlastně na hranici nezaměstnatelnosti. A e, tento nedostatek dovedností je daný tím, že se e, pracovní síla v Evropě zmenšuje. Takže to je první výzva, kterou musíme vyřešit. To znamená zvýšit dovednosti dospělých osob v Evropě. Za druhé je e, nutno je financovat ty zásadní nástroje pro toto. E, říká se, že vzdělání je sice drahé, ale vyzkoušejte si ignoranství. E, samozřejmě utrácet na vzdělání jde mnoho peněz a výsledky mohou být různé, ale e, komise, šéfové vlád a všichni ostatní výroční průzkum o růstu říká, že je nutné zachovat prorůstové investice, jako je vzdělávání, Nicméně vidíme v eh, letošním průzkumu, že 10 zemí v Evropě dokonce absolutní výdaj na vzdělávání snížily. Třetí výzva je otázka uznávání dovedností a kvalifikací. Máme celou řadu nástrojů, kvalifikační rámec, ACTS, boloňský proces, celou řadu nástrojů, které v této oblasti máme, ale v reálu vlastně vůbec nemáme žádnou oblast, kde by mohly mozky, ideje, a lidé v Evropě volně cirkulovat. A poslední věc, kterou chci zmínit, nevyužíváme potenciál vzdělání pro společnost a zejména potenciál technologie a otevřených zdrojů, eh, online zdrojů zdarma pro inkluzivitu a excelenci ve vzdělávání. To se eh, asi změní a změní to i paradigma toho business modelu pro vzdělávání v Evropě. Jsou to tyto čtyři výzvy, které žádná země nedokáže vyřešit sama. A to je nejsilnější argument mimo subsidiaritu pro vyšší spolupráci, vyšší zapojení eh, e, evropských členských států a Evropy jako celku. Takže tolik by byla má poslední slova. Rád bych poprosil, až budeme diskutovat o budoucnosti evropského sociálního modelu, abychom do této diskuse zakomponovali i úvahu o tom, jakým způsobem se vzdělávání a dovednosti mohou podílet na prosperitě a konkurenceschopnosti. Ve světě nejsme sami v tomto ohledu. Eh, silný sociální model pro Evropu v příštím desetiletí je nutné prosadit. Je důležité pamatovat na to, že výzvou pro Evropskou unii je zlepšit materiální podmínky eh, pro život Evropanů pomocí modelu, který není opřen pouze o, eh, pouze o iluzi, že máme národní trhy a přírodní zdroje, které všechno vyřeší. Je potřeba dívat se za hranice našich států. Evropa eh, často ostatním káže a všechny tím pouze štve. Možná v sociální oblasti je to ještě markantnější. Ale Evropská unie představuje naši snahu o svět řízený právem. A tuto snahu musíme dodržovat. To znamená, musíme budovat důkazy našeho sociálního modelu tak, aby ostatní země světa koukaly na Evropu prismatem, jakým na ní koukali v posledních letech, to znamená, že se budou dívat do budoucna, nikoli pouze do minulosti. A myslím si, že do budoucna toto právě určí naši důvěryhodnost. Ovšem nezískáme ji, aniž bychom reflektovali, co vlastně Evropa je, jaký sociální model má mít. E, není to úkol jenom pro mne, je to i pro parlament, pro všechny agentury, které musí získat důkazy, tak aby tato rozprava mohla dále pokračovat. Děkuji vám za pozornost. Obrigada pelas suas... Eh, děkujeme vám, eh, pane kolego, za velmi zajímavý projev. Eh, je fakt, že v dnešní době je stále jasnější, co potřebujeme, ale velmi často se realita a to, co bychom potřebovali, výrazně liší. A to je přesně výzva, před kterou dnes stojíme. Tak, eh, teď se dostáváme eh, do trošku jiné tematiky. Bude tady teď eh, hovořit paní ředitelka jedné z, jedné z agentur. Poprosím všechny řečníky, aby se teď omezovali pouze na desetiminutové příspěvky. Jako první promluví Christian Letmeyer který je z CDFOPu, je tam ředitelem. A bude hovořit jménem CDFOPu a tématem jeho příspěvku bude e, příprava evropských občanů na měnící se evropský trh práce a bude hovořit také o jejich vzdělávání. Takže prosím. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně, CDFOP je Evropská agentura pro rozvoj odborného vzdělávání, vzdělávání a pro, propagaci dovedností. Je to agentura, která sbírá důkazy o politikách a přispívá jejich implementaci. Neznamená to tedy pouze spolupráci s komisí, ale také se sociálními partnery, vládami států a Týká se to také diskusí a styků s evropskými institucemi, výbory, agenturami eh, zúčastněných stran a ostatními. V balíčku sociálních investic komise žádá členské státy, aby se více zaměřili na vzdělávání a aktivní, proaktivní politiky trhu práce. Práce CDFOPu chce zlepšit perspektivu vzdělávání, školení a celoživotního vzdělávání. Snad nejdůležitější indikátor kvality našich systémů je, eh, zda eh, studenti v našich systémech získávají takové dovednosti, které jim poskytují a zajišťují práci. Rozvíjení těchto, těchto systémů proto vyžaduje dobrou znalost trhu práce a jeho fungování. Tím pádem jedním z našich fokálních bodů je právě zaměření na rozvoj trhu v středně a dlouhodobém horizontu Zejména se zaměřujeme na takové změny, které se, eh, které se týkají vzdělávání a jeho poskytování. Vzděláváním tedy myslím jak odborné, tak běžné vzdělávání. A tyto změny je samozřejmě potřebovat, synchro, potřeba synchronizovat se změnami v našem systému a potřebami pracovního trhu. Musíme se zaměřit také na eh, přenosové mechanismy, které umožňují rychlou úpravu nevhodných eh, nevhodných eh, učebních plánů, tak aby možlo, mohlo dojít k potřebné syntéze. Máme informace v tom smyslu, že se zvyšuje poptávka po vysoké kvalifikaci pracovníků. A rovněž se ukazuje, že se zvyšuje poptávka a bude i nadále vysoká poptávka po, po středně vzdělaných pracovnících. je potřeba zajistit poskytování eh, vhodných schopností, zejména pro mladé lidi, tak aby mohli být i produktivní, zapojovat se do pracovního života, aby se zvyšovala pracovní kapacita a celková konkurenceschopnost v Evropské unii. Trendy v oblasti vysoce vyškolených pracovníků nám ukazují, že eh, na té terciární úrovni, nikoliv na té, sek- na té sekundární úrovni, bude i nadále velmi důležitá oblast a bude vyžadovat náležitou politiku. Za další je potřeba vybavit lidi takovými dovednostmi, které budou generické a přenositelné, tak aby tito lidé mohli, se mohli adaptovat ehm, na měnící se trh práce, aby si mohli e, udržet práci. Pan Putares, eh, primátor Soluně, nedávno řekl a nezapomeňte, že Soluně je jedno z míst, kde je nezaměstnanost mladých v současné době až 60%, eh, řekl, že my jsme mývali kvalitní vzdělávání u nás ve městě, ale teď už je pryč. Co se stalo? Byly to právě investice do škol, které vzhledem k klesající poptávce eh, byly odvedeny jinam a školy tím pádem zanikly. A dané dovednosti, které se tam učili, najednou nebyly atraktivní. Když si uvědomíme, že střední kvalifikace bude i nadále důležitá, a popravdě řečeno téměř polovina všech studentů eh, na té sekundární úrovni jsou v odborných programech, tak je to hlavně otázka atraktivity. Vidíme zde velké rozdíly mezi jednotlivými státy. U některých států je to procentní, eh, je ten procentní podíl v sekundárních odborných programech až 70%. Je zde problém s image, alespoň v některých zemích. zejména učňovské obory, k těm se ještě vrátím, se stále považují za jaksi druhořadé vzdělání, když to srovnáme s eh, všeobecným vzděláním, sekundárním a hlavně terciárním. Některé státy mají politiku, která explicitně zatraktivňuje tento druh vzdělání a zajišťuje se jeho vysoká kvalita. Eh, řeší se problémy, které umožňují eh, studentům těchto oborů posunout se ještě do vyššího vzdělání. To je velmi důležitý aspekt. Práce na národních kvalifikačních rámcích eh, znamenala velmi zajímavou diskusi, zejména v oblasti uh, učňovských oborů a praktického vzdělávání, zejména tam, kde hovoříme o uh, vyšší úrovni vzdělání v, v těchto sektorech. V nedávné zprávě, kterou jsme vypracovali o kvalifikacích na úrovni 5, uh, se nám ukazuje, že z nějakých 30 případů bylo 15, tedy polovina e, případů univerzitního vzdělání a ta druhá polovina těch druhých 15 byla pra, byly právě případy e, na, tom sek, na tom sekundárním nebo postsekundárním stupni, zejména v oboru praktického vzdělávání. V jedné nedávné studii se rovněž ukázalo, že je velmi důležité informovat rodiče a studenty obecně pakliže chceme zvýšit atraktivnost těchto oborů, eh, je potřeba zaměřovat se zejména na rozvoj dovedností, na rozvoj poradenství, které představuje velmi důležitý vstup v tomto ohledu. Samozřejmě to musí jít ruku v ruce s přizpůsobením poskytování těchto studijních oborů, což znamená, že zde je otázka řízení, participace zaměstnavatelů, Eh, už při formulování těchto učebních programů. To je velmi důležitá věc. Eh, I dnes při velmi vysoké nezaměstnanosti máme stále volná místa, která nelze nikým zaplnit. Eh, procento špatně obsaditelných míst se snižuje za krize, ovšem i tak je to 25 Samozřejmě ne všechny tyto problémy jsou kvůli, jsou z důvodu nedostatku kvalifikací. Některé pocházejí e, z oblasti nedostatečných pracovních podmínek nebo z oblasti nedostatečné mobility pracovníků na trhu práce. Nicméně údaje o um, pracovní síle, které máme ze 42 států po celém světě, Eh, nám ukazují, že problém obsazení míst je buď z nedostatku zkušeností, nedostatku, u, nedostatku žadatelů o místo nebo nedostatku příslušné kvalifikace. A nakonec 19% eh, zaměstnavatelů, to znamená každý pátý eh, z těch, kteří nemohou obsadit volná místa, je nemohou obsadit kvůli nedostatku tzv. soft skills, Eh, koeficient neobsaditelných míst a zaměstnavatelů, kteří si na to stěžují, jasně ukazuje, že zde je nerovnováha nabídky a poptávky. Eh, samozřejmě je zde jednoznačný předěl mezi eh, myšlením poskytovatelů vzdělání a mezi zaměstnavateli. 42% zaměstnavatelů se shodne na tom, že eh, absolventi škol jsou adekvátně připraveni, 58% si to nemyslí, 70% zaměstnavatelů si myslí, že vzdělávací a školicí systém je na vině eh, za nedostatky tohoto typu. Ovšem poskytovatelé eh, vzdělání naopak tuto problematiku vnímají daleko lépe. Jsem přesvědčen, že to, co řekl Xavier ve svém projevu, ehm, tedy že, technologi- že nové technologie budou hrát zásadní roli, je velmi důležitý poznatek. Ehm, velmi často dochází k přebírání nových technologií eh, z hlediska politiky. Například takzvané work-based learning, to znamená eh, učení se na základě práce, což je velmi podstatné jednak pro podniky, ale jednak eh, zejména v učňovských oborech a v praktických oborech to hraje velmi důležitou roli. Nesmíme zapomínat, že Zhruba 25 podniků, které se účastnili průzkumu, školí učně. E, pokud jsme skutečně přesvědčeni, že toto je ten správný postup, musíme tento podíl zvýšit. Musíme zvýšit podíl podniků, které poskytují učňovské vzdělání. To má obrovské dopady, o kterých samozřejmě teď můžeme jenom spekulovat, ale chtěl bych říci, že máme důkazy o tom, že pokud nějaká společnost školí učně, tak tím zároveň e, zlepšuje svou vlastní kulturu vzdělávání. Ten podnik se do určité míry stává něčím, co máme i v perspektivě celoživotního vzdělávání. E, stává se z toho podniku totiž školicí nebo vzdělávací organizace. A zaměstnavatelé, a tím se tak trošku vracíme k tomu indexu konkurenceschopnosti, e, Zaměstnavatele tím pádem mohou lépe reagovat na změny trhu a mohou být i úspěšnějšími podnikateli. A tím se dostávám zpět k otázce konkurenceschopnosti. Navíc, eh, pokud se ze společností stanou školicí centra, tak ty země, ve kterých budou, budeme moci využívat jako důležitá centra pro rozvoj těchto dovedností. A nesmíme zapomínat, že jeden z problémů, který máme, je velká proporce málo vyškolených pracovníků v pracovní síle. Ve, ve studii PIRK bude jasně uvedeno, že e, kromě tedy těch samotných dovedností a znalostí čelíme i jiným mezerám v, ve schopnostech, které snad můžeme nejlépe zaplnit právě prostřednictvím programu Work-Based Learning – Nesmíme zapomínat, že máme různé skupiny ve společnosti. Máme zde například lidi, kteří potřebují praktické zkušenosti, aby zlepšili svou kvalifikaci. A přesně to by mohli vyřešit krátké cykly e, nějakého vyššího učňovského vzdělání na základě práce. Pak zde máme málo vzdělané, málo vyškolené pracovníky, mezi kterými je skupina těch mladých, nezaměstnaných, těch lidí, kteří vlastně nikdy na trh práce nevstoupili. Co se s nimi stane? Pokud eh, budou bez práce několik let, tak jejich dovednosti už vlastně nebudou relevantní vzhledem k trhu práce, takže třeba můžou mít titul od někud, ale přesto budou nedostatečně vzdělaní, nedostatečně proškolení. A pak je zde samozřejmě otázka integrace migrantů, což je velmi specifické téma, do kterého teď nebudu zabíhat. Na závěr mi dovolte zmínit několik výzev eh, pro naši další práci. Jsou to výzvy velké a prostředky, které pro boj s nimi máme, jsou pod velkým tlakem. Ale ze všech sil se snažíme nějakým způsobem obstát eh, za spolupráce s ostatními agenturami, za spolupráce s komisí samozřejmě Snažíme se přispívat důkazním materiálem, který bude užitečný v tom smyslu, že nám dá představu o konkrétních politikách a opatřeních, která musíme přijmout. Děkuji vám mnohokrát. Sr. Letamir. Děkuji vám, pane Letmojere. za tyto, tento důkladný výklad. A také vám děkuji za to, co jste říkal k práci své agentury. A nyní dovolte, abych e, udělala slovo Juanu Mendezovi Valdezovi, který je ředitelem agentury Eurofund a bude hovořit eh, k tématu toho, že by se Evropa měla eh, posunout k větší eh, konkurenceschopnosti tím, že v ní budou lepší životní a pracovní podmínky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak víte, Eh, Evropská agentura pro eh, zlepšení eh, životních a pracovních podmínek Eurofound je jednou z nejstarších agentur EU. My se pokoušíme poskytnout poznatky, které by měly mm, podpořit v tvorbě sociální a další politiky a Veškeré otázky, které v současnosti mm, klademe k evropskému sociálnímu modelu, k tomu, aby Evropa zůstala v nejkonkurenceschopnější ekonomikou na světě, zůstávají sroborem našich debat. Ve stávajícím čtyřletém programu vyjadřujeme svůj, svůj úměr, svůj záměr vytvářet lepší politiku pro konkurenceschopnější a spravedlivější mm, a sociálnější Evropu. Kristian už eh, mm, hovořila o řadě příkladů. Eh, hovořil o řadě příkladů Eh, o tom, že eh, mezi konkurenceschopností a zabezpečením nemusí být eh, nezbytně kompromis, že jsou země, které jsou vysoce konkurenceschopné a zároveň mají velice robustní systém sociálního zabezpečení. A ty země samozřejmě průběžně ty své modely uspůsobují. A to je důležitá věc, kterou musíme zvážit. Musíme mm, eh, se připravit, eh, se přizpůsobovat eh, struktuře nebo měnící se demografické struktuře a musíme reagovat v každém případě jinak. A jde o to přizpůsobit se a, a ne a přizpůsobit sociální model a ne ho opustit. Mm, to se nám podaří, pokud budeme vědět, co změnit a jak se přizpůsobit. Abychom toho dosáhli, potřebujeme poznatky, potřebujeme sledovat vývoj a potřebujeme eh, hledat příklady, jak tento eh, obtížný úkol eh, naplnit. A to je přesně ta role našich agentur. My můžeme poskytnout určité poznatky, které vám, zákonodárcům, můžou pomáhat při rozhodování. My tedy sledujeme změny v firmních postupech, v pracovně právních vztazích sledujeme eh, změnu pracovních podmínek a kvality života v Evropě a jejich vývoj. Navážu na to, co říkal eh, Javier Prac k těm eh, tedy pracovním podmínkám. Tím se zabývá naše agentura. Nyní probíhá krize, na nezaměstnanost a můžeme říci, že na každém pracovním místě záleží. Ano, ale ono také eh, záleží velice na kvalitě těch pracovních míst a nejenom eh, pro jednotlivce, ale i eh, pro společnost účast na pracovním trhu závisí na druhu pracovních podmínek, které se nabízejí. Pokud chceme a budeme potřebovat větší počet lidí v práci a delší zaměstnanost, potřebujeme potřičné pracovní podmínky které by nám tomu eh, pomohly. A to pomůže eh, při zachování adekvátního sociálního systému a podpory růstu a zaměstnanosti. A tady nehovořím jenom o eh, starších lidech a o tom, že musí zůstat v práci déle. Vzhledem ke stárnutí populace. Hovoříme o tom, že Různé skupiny lidí musí zůstat na trhu práce. Mm, lidé s, se speciálními potřebami, eh, lidé s jinými eh, preferencemi či eh, lidé se změnými schopnostmi. Nejedná se jenom o, o lidi staré, ale i o lidi různě závislé. A my se snažíme analyzovat, jaké pracovní podmínky mohou vést k udržitelnosti práce. Nejedná se jenom o kvalitu eh, práce, ale také to souvisí s jednou politikou, mm, politikou, která se zabývá péčí, eh, zaměstnaností a rozvíjením zaměstnavatelnosti populace. Kolegyně eh, bude hovořit o bezpečných, zdravějších pracovištích, to je důležitý, důležitá složka toho, aby lidé zůstali eh, v mm, práci déle. A Javier Prac tady hovořil o, hovořil o mm, dovednostech a vzdělanosti. My jsme měli eh, od roku 1990, respektive máme eh, průzkum o evropských pracovních podmínkách. Poslední eh, průzkum z roku 2010 eh, už eh, zahrnoval 34 zemí a obsahuje stále více indikátorů, který, které souvisejí s kvalitou práce, jako je kvalita pracovního dobu, vyhlídky, výdělky, zvyšující se kvalita pracovních Eh, míst. Výsledky jsou v některých oblastech eh, jsou horší, v některých lepších a ukazují, že jedno z pěti pracovních míst eh, v Evropě je stále místo nízké kvality. To znamená, že je tam nízký plat, pracovní podmínky jsou špatné a vyhlídky na zlepšení situace jsou také špatné. A je tady celá řada věcí, které mohou ukazovat předčasné opuštění pracovního trhu. A to bude potom zátěž pro eh, systém sociálního zabezpečení a také to povede ke ztrátě těch eh, dovedností a zkušeností, které opravdu potřebujeme. U těchto ukazatelů samozřejmě máme věci, které souvisejí se zdravotnictvím, ale potom také věci, které nesouvisejí, s, ne, nevyžadují velké investice jako je eh, prostě změna organizace práce tak, aby se dalo smíšit soukromý a zdravotní život, eh, pracovní život. Firmy budou konkurenceschopné pouze pokud eh, budou mít eh, kvalifikované a motivované zaměstnance. My sledujeme postupy v jednotlivých firmách a nyní provádíme první analýzu evropského průzkumu firm, eh, který jsme eh, zpracovali eh, letos z jara a 26. prosince tedy budeme mít hotovo. A, a Sledujeme eh, politiky v oblasti lidských eh, zdrojů a účasti eh, zaměstnanců v sociálním dialogu a snažíme se zjistit, který model vede k takovým pracovním podmínkám, díky nimž je práce přitažlivá a udržitelná. A, také to pomáhá konkurenceschopnosti firm. Samozřejmě jde o to také, že nezaměstnanost zůstává velkým problémem, největším problémem v Evropské unii. Sledujeme eh, změny tedy eh, pracovního trhu a svůj výzkum děláme eh, v rámci Evropského monitorovacího centra změn. Tam se zabýváme změnami pracovního trhu a také monitorujeme jednotlivé skupiny, které si vyžadují pozornost. Máme také celou eh, řadu nástrojů, eh, které eh, ukazují, jak se pracovní síla mění, jak se kde objevují nová pracovní místa a také hledáme indikátory nadcházejících změn a hledáme příklady eh, opatření, které mohou pomoci eh, tvůrcům politiky, tak aby zvládli eh, tu změnu, aby zvládli restrukturalizaci. Máme databázy těch podpůrných instrumentů a jedna z cílových skupin, která to může používat a používá, jsou sociální partneři. Pokud je o klíčové aktéry, a no, o tom jsem také hovořil, klíčoví aktéři u Evropské, jsou tedy eh, v Evropské unii, kteří jsou velice důležití v naší eh, struktuře, jsou právě tyto instituce, protože eh, jedině když budeme mít průhledné průzačné informace, tak můžeme poskytovat, tedy může probíhat dobře sociální dialog. A to je klíčová součást evropského sociálního modelu. Poslední věc, kterou jsem chtěl říci, je zlepšení kvality života všech občanů. A, a sociální soudržnosti, to je také jádro evropské sociální politiky a sociálního modelu. Pokud eh, chceme eh, toto provázat s konkurenceschopností, tak ono, tam ta vazba existuje. Jedna stará argentinská píseň říká, eh, že jde o zdraví, peníze a lásku. My to sledujeme s evropským průzkumem kvality života a zjišťujeme, že ještě jsou důležité veřejné služby a ty hrají také roli v evropském sociálním modelu. Požadavek, tedy poptávka po eh, mm, veřejných službách roste vzhledem k hospodářské krizi, změnám na eh, pracovním trhu. A i když tedy poptávka roste, tak my možná nemáme dost zdrojů, abychom ji vyšli vstříc. Takže teď problém pro eh, státy je dělat více a lépe, protože zdroje jsou omezené. Takže efektivní využívání eh, zdrojů. Je důležité eh, vytváření inteligentních způsobů poskytování eh, služeb, kombinace soukromého a veřejného poskytování služeb v všeobecném zájmu. To jsou věci, kterými se zabýváme. Mm, sledujeme některé příklady v případě péče o děti nebo zdravotní péče a chceme přicházet s příklady, eh, kde se dají stávající zdroje využít lépe. Před dvěma týdny, a to už končím, jsme eh, předložili zprávu, eh, která ukazuje, že poptávka je, sektory příslušné mohou růst a pokud uděláme správné věci správným způsobem, tak můžeme můžeme vyřešit sociální potřeby a podpořit příslušné hospodářské sektory a nabídnout příležitosti občanům. A toho závěrem já řeknu, že sociální Evropa a a garantované životní podmínky pro všechny nejenom poskytnou tedy dobrý život všem, ale také naši konkurenceschopnost v globálním světě. A právě lepší život může být e, s e, cestou k e, větší konkurenceschopnosti. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. A tím se dostáváme ke Kristě Sedláčkové. E, což je ředitelka OŠA a bude hovořit na téma, zda bezpečnější a zdravější pracovní místa vedou vyšší produktivitě. Takže prosím, máte slovo na 10 minut, prosím, neříďte se příkladem svého souseda. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji vám za tuto příležitost prezentovat vám, co já jako zástupkyně Evropské agentury pro BOZP eh, pohovořila o velice naléhavých otázkách, které se týkají pracovních podmínek a konkurenceschopnosti. A chtěla bych zvlášť poděkovat dvěma členům a členům tohoto výboru za porozumění a spolupráci a Eh, a eh, usnesení nedávno přijaté na plenárce týkající se evropské mm, eh, podpory BOZP. Tento výbor napříč politickým spektrem poskytl podporu nám, kteří pracujeme v této oblasti. Souvislost mezi konkurenceschopností a e, kvalitním e, zabezpečením BOZP je zdokumentováno. Země s vysokou úrovní e, pracovních úrazů jsou méně konkurenceschopné a případy, kde je méně smrtelných úrazů, jsou naopak konkurenceschopnější, protože eh, je to důkaz špatného využití lidského kapitálu protože pracovníci rozhodně eh, lépe pracují, když jsou zdraví a v práci a nikoli třeba v nemocnici nebo ještě hůře. V Evropě každým rokem zhruba 4 tisíce dochází zhruba ke 4 tisícům pracovních úrazů a 2,8 milionů pracovníků musí eh, na nemocenskou minimálně na dva dny v důsledku eh, havárie a z toho plyne 83 milionů ztracených pracovních dnů v důsledku nemoci spojené eh, s prací a do, dohromady, tedy včetně nemocí z povolání, je to 370 milionů ztracených dní také v případě lidí, kteří už nikdy se do práce nevrátí. Podle mého názoru je potřeba se zaměřit především na změny v oblasti pracovní síly a změny na pracovišti. Co se týče pracovní síly, víme, že je čím dál eh, rozmanitější a postupně starší. Evropský parlament uveřejnil zprávu o zranitelných skupinách a zahájil eh, pilotní projekt kde starší pracovníci ve spolupráci s Evropskou komisí a OŠA a s eurofondem tedy se toho účastní. E, starší pracovníci mohou mít dlouhodobější zdravotní problémy, e, ne vždy proto, z důvodu svého věku, ale také proto, že byli více let vystaveni určitým rizikům na pracovišti. Co se týče expozice a e, e, e konc konstatujeme především eh, problémy v oblasti bolesti zad a pohybového ústrojí. A z pohledu konkurenceschopnosti je třeba zaznamenat, že většina eh, ne, eh, přítomnosti v práci je způsobena eh, poruchou pohybového eh, ústrojí a nejdelší eh, pracovní neschopnosti jsou způsobeny mm, duševními nemocemi, poruchami úzkostí a podobně. Takže se musíme nyní přijímat opatření pro to, aby lidé neopouštěli pracovní trh před dosažením snížením eh, důchodového věku a musíme začít již u dnešních mladých pracovníků, což budou staří pracovníci v budoucna. Musíme se věnovat především prevenci u této skupiny a u mladých pracovníků. Ekonomická krize Eh, tuto práci a tento úkol neusnadňuje. Mnoho nově vzniklých pracovních míst vzniklo na základě odložných podmínek. Často to jsou eh, dočasné smlouvy na dobu určitou s nejasnou pracovní dobou a eh, kde jsou nedostatečné příležitosti pro celoživotní vzdělávání a prokazuje se, že vlastnosti těchto pracovních míst jsou spojené s vyšší e, mírou e, nemocnosti a kromě toho vidíme čím dál více mladých lidí i migrujících pracovníků, kteří jsou tlačeni k tomu, aby přijímali eh, práci, kde je kvalita BOZP na nízké úrovni. A to vyplývá z vysoké míry nezaměstnanosti mládeže. O tom jsme už hodně slyšeli, zažíváme to ve velké části Evropy. E, jestliže e, chce Evropa dosáhnout cíle 75% zaměstnanosti, bude potřeba zvýšit procento zaměstnaných žen. A tady zase problematika VOZP má veliký vliv e, na zaměstnanost žen a je třeba upozornit na eh, nedostatky, které bude potřeba řešit. Mnoho žen třeba pracuje na zkrácený úvazek nebo na eh, krátkodobé smlouvy, kde je málo příležitostí pro další vzdělávání, menší mzda, často je to třeba v oblasti úklidu a je tam velice eh, nízká hm, preventivní péče, lékařský dohled a podobně. A další věc, kterou jsem chtěla zmínit, zmínit, je problematika pracoviště. Malé a střední podniky a hlavně mikropodniky jsou nesmírně důležité pro evropskou ekonomiku a byly zasaženy krizí především v těch zemích, které zažily nejhlubší recesi, kde jejich počty značně poklesly. A to představuje celou řadu výzev. My víme, že pracovníci jsou častěji vystaveni eh, úrazům nebo pracovním, eh, nemocím s povoláním v malých a středních podnicích spíš než ve velkých. Celá řada studií, včetně naší vlastní eh, studie, ukazuje, že malé a střední podniky nejčastěji mají menší míru uvědomění a menší schopnost věnovat prostředky na BOZP a současně malé podniky jsou zvlášť zranitelné, eh, co se týče nedostatků v oblasti BOZP, pokud si nejsou vědomi jejich dopadů. Eh, OŠA eh, se Eh, rozhodla, že bude eh, publikovat eh, nejlepší příklady, kdy tedy investice do BOZP způsobily tedy daleko, daleko lepší jaksi výsledky, kdy tedy tato investice se brzy navrátila. Eh, my jsme tady slyšeli také, že problematika BOZP představuje administrativní zátěž pro podniky, hlavně pro malé a mikropodniky. To je otázka, protože jak se postupně eh, dostáváme ven z krize, nahlížíme na malé a střední podniky jako na ty, které mají být motorem růstu a zaměstnanosti a v, v kontextu eh, konkurenceschopnosti nelze eh, snižovat úroveň eh, pracovních podmínek. Naše studie se týkala 36 tisíc evropských podniků, kde Eh, si neuvědomují dostatečně závažnost eh, BOZP a preventivních akcí a je tam určitý nedostatek uvědomění ohledně základních rizik na pracovišti. Eh, značný počet malých, středních a mikropodniků a jejich vedoucích pracovníků, se kterými jsme hovořili, není schopno odhadnout zdroje věnované na BOZP protože to považují za součást jaksi neoddělitelnou od každodenního provozu. A v případě BOZP eh, si někdy nejsou vědomi existujících rizik a považují je za, nepravděpo- za rizika za nepravděpodobná. A mm, proto je potřeba podpořit podniky, aby věnovali této problematice větší pozornost. Je třeba zajistit poradenství nebo třeba technologická řešení vlasti e, řízení a hodnocení rizik. OIRA je výborný příklad toho, jak naše agentura dokáže přijímat úspěšné iniciativy na národní úrovni, bylo to v Nizozemsku, a sdílet je s jinými členskými zeměmi. A konečně bych chtěla říci, že na konci tohoto roku po přehodnocení metodiky a užívané v několika zemích EU OŠA chce přistoupit k odhadu nákladů na BOZP v podnicích. V souladu s minulou studií výsledky budou vyjádřeny stanoveny formou eh, procenta z HDP a závěrečná čísla, která se budou pohybovat někde mezi 3 a 4 procenty, eh, jsou připomínkou významu BOZP pro evropskou konkurenceschopnost. Nicméně myslím si, že je potřeba zmínit, že některé náklady, třeba jako pokles produktivity, zdravotní péče, pojištění a tak dále, eh, jsou kvantifikovatelné, jiné hůř a proto je těžké někdy vyjádřit cenu eh, bolesti, eh, smrti, ztráty přítele nebo příbuzného nebo předčasného ukončení slibné kariéry. Jak toto ocenit? Ve stručnosti Chtěla bych na závěr říci, že je opravdu potřeba eh, považovat konkurenceschopnost jako významnou složku související s BOZP a existuje tedy ještě navíc celá řada dalších důvodů, proč mladí i staří mají být zdraví a to i v práci. A to nesmíme ztrácet z dohledu. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji všem za pozornost. Děkuji. Um, každý ten potlesk je důkazem toho, jak jsou pro nás tato témata významná. A poslední agentura v tomto bloku je ETF a já dávám slovo na 10 minut, eh, tedy v pořadí poslední agentuře ETF její ředitelce paní Serban, která bude hovořit o problematice souvislosti mezi EU a sousedními zeměmi z pohledu eh, inovativních politik eh, co do lidského kapitálu a e, která bude hovořit o tom, jak tato politika je výhodná pro obě strany, jak pro nás, tak pro sousední země. Jeden ze zástupců těchto sousedních zemí ostatně sedí vedle mě. Prosím, máte slovo. Děkuji vám nejenom za slovo, ale také za veškeré úsilí eh, výboru Hempl eh, a za zorganizování této akce, která je pro nás velice cená, protože máme příležitost seznámit poslance i sekretariát eh, s našimi aktivitami a jejich výsledky v agenturách. Teď přejdu do angličtiny. Budu hovořit o globální Evropě. A slibuji, že nebudu hovořit o rozpočtu, odkud se financuje ETF. Vím, že tady hovořím na půdě rozpočtové autority, ale ráda bych zdůraznila, že poslání ETF je, aby ETF podporovalo globální Evropu. a e, zaměřujeme se na to, jakým způsobem Evropa vnímá sociální model jako motor konkurenceschopnosti. Dovolte mi, abych vám připomněla 90. E, léta, kdy Jacques Delors poprvé vytvořil pojem evropský sociální model tím, že řekl, že hospodářský postup, hospodářský rozvoj musí jít ruku v ruce s rozvojem sociálním. A proto hospodářský růst musí jít ruku v ruce se sociální soudržností. A teď po krizi se vlastně musíme podívat zpět a říci si, zda jsme byli schopni tuto komplementaritu dodržet. Zda tedy ten model konkurence schopnosti byl vždy přizpůsobem potřebám jednotlivých těch osob na které se zaměřujeme, když hovoříme o sociální soudržnosti. Ale když hovoříme o globální Evropě, je podle mě nutné ve 21. století eh, zmínit, že se nacházíme v době, která je významná zejména globální propojeností. A právě proto, kdy se lidé, kapitál, informace a zboží pohybují napříč státy, a to stále větší měrou, Evropa, jak už tady zaznělo, už vlastně není sama. A chce-li být i nadále konkurenceschopná ve světě, musí e, sledovat to, co dělají její sousedé. Musí e, naslouchat sousedů a myslím si, že můžeme klidně říci, že to děláme. Proč to můžeme říci? Protože nikomu nevnucujeme vlastní přístup, pouze prezentujeme své politiky a zkoušíme, zda je možné se inspirovat vzájemně eh, z toho, co se u nás a u našich sousedů děje. A z tohoto důvodu také spolupracujeme se všemi ostatními agenturami, které jsou zde zastoupeny, protože i ty představují evropskou politiku ta politika, ať se týká vzdělávání, pracovních podmínek, ochrany zdraví při práci, všechny tyto politiky pak fungují jako inspirace pro partnerské státy. My jsme o tom přesvědčeni, ale eh, nejlepší způsob, eh, jak to doložit, bude příspěvek eh, našeho drahého hosta, pana eh, vicepremiéra, ministra hospodářství Moldavska, pana Lazara, který nám eh, jednoznačně poskytne eh, úplný obrázek toho, co se u něj v jeho zemi děje, co do konkurenceschopnosti a bude hovořit určitě i o tom, jakým způsobem evropský sociální model ovlivňuje to, co se děje u nich doma. Když říkám globální spojený svět, kde plynou a cirkulují lidé, kapitál, zboží a další věci. Tím už vlastně hovořím o novém modelu konkurenceschopnosti. Eh, pakliže tomu tady můžeme říkat model, to já nevím. Nevím ani vlastně, jestli tento nový model bude modelem univerzálním, ale musíme být spravedliví, musíme uznávat nové vzorce mobility, nové vzorce migrace v naší společnosti. Kdo bude konkurenceschopný? Občan, komunita, daný stát, daný kontinent nebo celý globální svět? Kdo vlastně bude eh, konkurenceschopný? To jsou nové výzvy, na které, na které musíme hledat řešení a odpovídající politická řešení pro rozvojovou agendu. Za ETF bych zde ráda zdůraznila několik eh, věcí, které se týkají dovedností, schopností. Podle našeho názoru, abychom zůstali konkurenceschopní, musíme mít ty správné dovednosti, ten správný mix dovedností, abychom byli schopni získat práci a tím pádem přispívat ke konkurenceschopnosti. Za předpokladu, že dochází k vytváření pracovních míst, jsme přesvědčeni, že vzdělávání a školení nesmí už být pouze reaktivní. Vzhledem k potřebám trhu práce jsme přesvědčeni, že vzdělávání musí vytvářet i e, jaksi pracotvorné faktory a tím pádem musí být inovační, musí být řízeno inovacemi. A jak už tady zaznělo, musíme předvídat, co bude trh potřebovat Vzhledem k tomu, že práce, eh, pracovní místa vytvořená v roce 2010 například třeba vůbec nikdo neznal v letech 2004-2006, když ti daní lidé byli ve školách. Takže schopnost adaptace, to je naprosto zásadní. A proto i podnikatelský duch musí být součástí eh, tohoto nového řešení. Eh, být podnikatel neznamená nutně jenom být schopen založit firmu. Znamená to také schopnost přizpůsobovat se potřebám, požadavkům a budoucnosti eh, trhu práce do budoucna, tak jak se ten bude vyvíjet. My jako ETF eh, spolupracujeme s třetími státy a snažíme se hledat odpovědi na potřeby politik, snažíme se stanovovat priority a snažíme se hledat taková politická řešení, která budou schopna ti nám výhodu. Hovořím tím pádem o, zpět o té iniciativě Jacques Delors. Eh, chceme podpořit hospodářský růst, sociální soudržnost a jejich úzké propojení s demokracií. My v Evropě to bereme za samozřejmé, ale ETF funguje i v partnerských státech. A tam to vždy považujeme za jednu z klíčových evropských, musím zdůraznit, do, eh, hodnot. Vzpomeňme například nedávné turbulence v arabském světě. Nesmíme zapomínat, že arabské jaro částečně vzniklo kvůli nerovnosti, kvůli nedostatku perspektivy, kvůli konkurenceschopnosti, kvůli tomu, že jsme chtěli být úspěšní napříč zeměmi a tím pádem ten sociální a hospodářský aspekt skutečně jde ruku v ruce a může těmto zemím pomoci. Je to samozřejmě platné i pro země, kde vznikla demokracie jako první, ale jde přece i o spolupráci. Má být u kormidla pouze vláda? Ne. Musíme mít silný stát, který bude sám schopen tento dialog podporovat. Nestačí ten dialog chtít. Je stejně důležité poskytnout všem partnerům dostatečné schopnosti, aby do toho dialogu mohli efektivně vstoupit. A proto v naší práci jako ETF budujeme kapacity nejenom u zástupců vlád, ale i u sociálních partnerů. Zajišťujeme, že vzniká efektivní dialog a že dochází k řádnému řízení systému vzdělávání, tak aby tento mohl v dané zemi náležitým způsobem fungovat. Jsme přesvědčeni, že partnerství musí se dostat ještě na vyšší úroveň než kdy v minulosti, zejména partnerství v oblasti mezi školicími centry a firmami. Jak už bylo naznačeno v politikách, je nutné združit podniky v soukromém sektoru. To je několik myšlenek, které jsem zde chtěla zdůraznit. Bylo mi skutečně velkou ctí a jsem velmi vděčná eh, panu místopremiérovi Moldavska, že přijal pozvání, aby sem přišel, aby se s námi podělil eh, o své názory na toto téma. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji všem agenturám. Chtěla bych opravdu pod, eh, říci, že toto každoroční setkání nám umožňuje společně se podívat na jeden z hlavních cílů Evropské unie a Omlouvám se, že jsem neslyšela první vystoupení, nicméně je jasné, že tento okamžik je velice důležité, abychom se společně navzájem posilovali v našich mandátech. Takže nyní je mi velikou ctí zahájit disku, panelovou diskuzi. Začneme naším čestným hostem, panem Valeriem Lazarem, eh, vicepremiérem a Eh, ministrem hospodářství Moldavska. Podobně jako ostatním panelistům mu položím dvě otázky, které jsme vybrali pro tuto diskusi, tak abychom eh, se vyjádřili k hlavním námětům, eh, které máme v současné době na stole. Přečtu ty otázky anglicky, protože je to naše tady pracovní jazyk, ale hned se dostanu k diskriminaci, protože pan ministr bude mít 10 minut a ostatní panelisté pouze 6 minut. Nezdá se, že by tady bouřila revoluce, tak zřejmě s tím všichni souhlasí. Takže první otázka se týká následujících věcí. My jsme aktéři v světě s globální ekonomikou spolu s jinými obry. A v tomto směru je evropský ekonomický a sociální model o to důležitější. A chci se zeptat, jak se tento model musí změnit, aby byl udržitelný a jaká je role sociálního dialogu v tomto kontextu. A další otázka, tedy rámec je tento ekonomická krize a demografické výzvy vytvářejí nadále veliký tlak na evropskou konkurenceschopnost. V nedávných letech se diskuse soustředila na to, jak může eh, sociální evropský model ovlivnit vývoj, který by byl příznivý jak pro podniky, tak pro pracovníky. Takže jaké nové inovativní způsoby práce a vzdělávání přispějí k větší udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Takže pane vicepremiére, máte slovo na 10 minut. Já budu hovořit rumunsky, když dovolíte, paní předsedkyně. Já bych vám chtěl eh, srdečně poděkovat za toto eh, pozvání, zejména eh, partnerům z ETF. Na adresu předřečníků bych uvedl, eh, že všechno, co tady říkáte, je užitečné a aktuální. Dnes je 25. Eh, srpna a jsou to přesně čtyři roky, dámy a pánové, od té doby, co jsem eh, nastoupil do úřadu ministra pro hospodářství. Právě před čtyřmi lety naše vláda eh, převzala eh, odpovědnost za eh, zemi po letech komunistické vlády. A jsme vládou evropské budoucnosti. Hledáme správná řešení. A proto bych ještě jednou zdůraznil, že to, že jsme tady dnes, je pro nás velice důležité, protože tím můžeme přispět k tomu, abychom přetvořili Moldavskou republiku. Hovoříme tady dnes o sociálním modelu, který také eh, souvisí s eh, hospodářským modelem. A proto já tady hovořím vlastně o hospodářsko-sociálním modelu, eh, ke kterému se přibližujeme. Pokud jde o evropské hodnoty, tak tam můžeme zdůraznit evropské demokratické hodnoty tedy, čili demokracie, silný hospodářský a sociální model, ty mohou eh, vést k žádoucímu eh, výsledku pro eh, naši zemi. A můžeme tak také přispět k trvale užitelnému rozvoji naší země. A to platí samozřejmě i pro jiné země než Moldavskou republiku. Jak říkám, 23 let už jsme nezávislí a naše vláda dospěla k závěru, že eh, je třeba změnit rozvojové paradigma v Moldavské republice. A myslím si, že naše eh, republika může být dobrým eh, příkladem toho, že lze něco změnit. Před čtyřmi lety jsme měli nedostatečnou demokracii a hospodářská situace nebyla nějak nakloněna Eh, podnikání, nemohli jsme přilákat investice, nebyli jsme schopni zajistit rozvoj a zaměstnanost tímto modelem a vedle to akorát k eh, odlivu populace. Jak říkám, tak eh, nelze nějaké zemi vládnout. Rok 2009 Moldavská republika byla tehdy na druhém, na předposledním místě, eh, pokud jde o HDP v Evropě. Eh, myslím, že ještě eh, Tadžikistán byl za námi. Takže rozhodně jsme nebyli vývozní zemí konkurenceschopných produktů a služeb, ale vyváželi jsme lidi. A dodnes tomu tak bohužel je do určité míry. Třetina populace pracuje v zahraničí v zemích, kde jsou eh, jejich eh, země, eh, práva omezená, kde jsou vystaveny na milost a nemilost a proto je třeba změnit to hospodářské paradigma, aby se změnil i vývoj v naší zemi. Chceme vytvořit takový model, který by znamenal funkční demokracii. Potřebujeme lepší prostředí pro podnikání, tak abychom eh, nevytvářeli lidi, ale konkurenceschopné eh, služby a produkty. Z toho vychází tedy naše filozofie, to je náš cíl. Eh, není to snadné. V parlamentu jsme schválili strategii až do roku 2020, čili jak vidíte, tak my se mm, svým způsobem inspirujeme vaším programem 2020 a také se inspirujeme eh, jinými vašimi úmysly a plány v Evropě. A ono vůbec není náhodou, že nejdůležitější z našich sedmi priorit je politika vzdělávání. To platí pro všechny země, zejména pro eh, ty, ke kterým patří eh, Moldavská republika, sice které mají málo přírodních zdrojů. My máme eh, tak lidské zdroje a, a zemědělskou půdu. Víc toho mnoho nemáme u nás v zemi. A proto musíme eh, v první řadě investovat do lidí. To je nezbytné. Chceme eh, teď cestovní mapu pro konkurenceschopnost, na té současné době pracujeme. A proto říkám, dnešní debata je pro nás velice důležitá, protože s těmito um, podněty, které zde nazbíráme, můžeme také uh, vytvářet myšlenky pro naši zemi. V Evropě evropský sociální model je pro nás samozřejmě inspirací se všemi těmi eh, překážkami a problémy, které jste eh, popsali. My hledáme civilizační model, eh, rozvojový model, sociální a hospodářský model pro naši zemi. A proto se tedy obíráme o ten evropský model. Je důležité, abychom Eh, si také vzali stejná ponaučení eh, jako vy eh, vyvozujete z hospodářské a sociální krize. Investovat do lidí, o tom se hodně hovoří, to je nejefektivnější investice. To si odnáším z dnešní debaty a to samozřejmě platí mimořádně pro naši zemi ta mapa k lepší konkurenceschopnosti, o které jsem, už jsem hovořil, ta se skládá z investicí do lidského kapitálu. Je jasné, um, že e, konkurenceschopnost e, vyplývá z investic do lidského kapitálu i z investic do průmyslu. Jinak e, máme poměrně málo konkurenceschop, nebudeme mít konkurenceschopná pracovní místa a nedostaneme se z eh, toho bludného kruhu, eh, kdy eh, podniky vůbec neplatí nějaké slušné platy a proto lidé odcházejí do zahraničí. Lidé práceschopní potřebují slušná pracovní místa, jinak odejdou. Já myslím si, že nejlepší sociální model, nejlepší systém pro sociální model v naší zemi bude existovat, pokud eh, práce schopní budou schopní dostat eh, konkurenceschopnou nabídku na trhu práce obecně. To je eh, přirozený cíl každého člověka mít dobré pracovní místo. I u nás v Moldavské republice jsme dlouho měli hospodářský růst, ale nemohli jsme se nějak rozvíjet, protože rozvoj a trvalý udržitelný rozvoj nespočívá v odchodu populace do zahraničí. Když hospodářství nepřichází s konkurenceschopnými pracovními nabídkami, tak lidé odcházejí. Jak vám říkám, třetina lidí odchází do zahraničí a tam vytváří přidanou hodnotu. A my chceme ty lidi dostat zpátky, aby přispívali k blahobytu v naší zemi. Možná, dámy a pánové, bych si dovolil ještě se vrátit k otázce eh, paní předsedkyně. Samozřejmě je tady globalizace, a, a různé globalizační procesy. A to samozřejmě e, si vyžaduje e, větší iniciativu úřadu. E, z odborné literatury víme, že konkurenceschopnost na straně podniků je důležitá a tím se eh, vlastně eh, musí zlepšovat i ten lidský kapitál, protože když eh, zvyšujeme jenom kvalitu strojů, tak na lidi zapomínáme. A v malých a středních podnicích se akumuluje určitý potenciál a stát musí tady vyvíjet aktivitu, tak aby tyhle podniky nezapomínali na lidi. Pro nás konkurenceschopnost eh, neznamená jenom konkurenceschopnost podniků. Paní eh, Ševan eh, se ptala na něco, na co bych chtěl odpovědět. Jak chceme být jako země schopni, tedy konkurenceschopní? I vůči svým lidem je ta otázka být či nebýt. Pro nás to, to v zásadě znamená být konkurenceschopný či nebýt konkurenceschopný. Jsme malá země s málo přírodními zdroji a, máme, a musím vytržet obrovský konkurenční tlak. Je pro nás důležité, abychom eh, při vyjednávání eh, o dohodě o volném obchodu s Evropskou unii která se bude podepisovat a realizovat, to je, to je pro nás velká eh, šance, ale také velká výzva, protože, jak říkám, naše konkurenceschopnost je samozřejmě ještě omezená vůči dalším evropským zemím. Čili tato cestovní mapa je pro nás velmi důležitá tím bude eh, se Moldavská republika moci přiblížit eh, požadavkům eh, pro tuto smlouvu o volném obchodu. Jak říkám, ta konkurenceschopnost je velice složitá. I pokud jde ten hospodářský rámec, tak mm, nemůžeme být konkurenceschopní, pokud nebudeme inovovat. A tím, dámy a pánové, pokud dovolíte, se dostávám k další parafrázi. V v moderním, moderním marketingu a platí eh, buď diferencovat nebo eh, zhynout. A v 21. století bych eh, řekl, že inovace jsou důležité, protože jinak podniky zaniknou. A pokud je o sociální politiku, tam je třeba určitě investovat do lidského kapitálu. Není náhodou, že jsme si stanovili jako strategickou prioritu právě vzdělávací politiku pod eh, tím hlavním motivem eh, vhodné studium pro eh, dobrou kariéru. Musíme se také přizpůsobovat poptávce. A, a školství se musí zaměřit na poptávku po eh, tedy hospodářství a nabídku pracovních míst. A i tady si myslíme, že sociální dialog je třeba podporovat. Společně s eh, odbory eh, chceme vzdělávat tak, aby lidé eh, získávali stále lepší kvalifikace a dostávali se tím eh, k lepším platům. Tak vidím ten sociální model. model. Chtěl bych poděkovat Evropské unii a příslušným agenturám eh, také za spolupráci ETF. Je naším důležitým kontaktním místem, dostáváme tam velkou podporu a chceme i nadále spolupracovat na všech těch programech, zejména v oblasti inovace vzdělávací politiky. Eh, předřečník tady jeden hovořil o solidaritě. To je pro nás důležitý pojem. To znamená, že my se můžeme účastnit na, ty, eh, na těch projektech, můžeme používat ty odborné znalosti, ke kterým eh, ty projekty vedou a můžeme přispět k tomu, co si přejímají lidé, a sice k evropským vyhlídkám. Děkuji. Euh, Děkuji vám, pane vicepremiére za vaše velice jasná slova, která jsou plně v souladu s mnohými našimi názory. Ale dal jste špatný příklad. Takže pan Heinz Becker, ten bude zářným příkladem a dávám mu slovo na 6 minut. Vielen Dank. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové eh, z evropských agentur, pane vicepremiére. Dovolte mi, abych řekl, že mám velké štěstí jako člen parlamentu a člen výboru pro zaměstnanost a sociální otázky a současně člen kulturního výboru, který se věnuje problematice vzdělání. Protože všechna tady ta horká témata dnešního dne i zítřka jistě, eh, se soustředují na úspěšný pracovní život, na kvalifikace, dovednosti a kompetence, které jsou potřeba, a to jsou témata obou těchto výborů, takže já to oboje zkombinuji také ve svém dnešním vystoupení a také asi to zkombinuji při odpovídání na obě otázky, které položila paní Pérez eh, ohledně eh, pracovních eh, podmínek a inovativních metod. Já nejprve vyjmenuji několik klíčových faktorů evropského sociálního modelu ve smyslu toho, co tady činíme v souvislosti e, s konkurenceschopností, tak abychom hráli vůči roli. Za prvé, jedná se o optimalizaci a teď nechám stranou diplomatická e, vyjádření a soustředím se na podstatu věci. Opt optimalizovat odborné školství a vzdělávání, abychom dosáhli toho, co musí být na vrcholu, to znamená zaměstnatelnost absolventů. Proto víme, že duální e, e, odborný systém pro mladé lidi e, spolu s tím, co zaznělo, což vede až tedy po akademické vzdělání, zvyšuje kvalifikaci všech starších pracovníků, zvyšování pracovní, tedy odbornosti starších pracovníků, zlepšování eh, celoživotního vzdělávání. Ehm, to je celá řada významných nástrojů a já jsem se právě mm, seznámil s tou problematikou v jednotlivých agenturách. My musíme vytvořit nejlepší světový systém vzdělávání a školství, který prostě se musí pouze jaksi tam ujasnit, jaké jsou kvalifikace, které e, jsou potřeba a které současně potřebují e, ideálně kvalifikované učitele. Takže v souvislosti se vším, co jsem tady řekl, jsem přesvědčen, že potřebujeme několik struktur. A my v našem výboru tady jsme si vědomi toho, že je potřeba přizpůsobit eh, eh, se, nebo založit především na efektivním partnerství mezi eh, vzdělávacími zařízeními a podniky, protože bez toho se nepodaří vybudovat úspěšnou budoucnost. Musíme rozvíjet efektivní služby trhu práce, které budou významnější třeba než v posledních deseti letech. Musíme si také uvědomit, že je tady jeden jasný parametr související s tím, co děláme a říkáme. A to je eh, jaksi kvalitní eh, stárnutí. Eh, každý člověk ví, že všechno, co potřebujeme, je na stole. Není potřeba studovat nic nového, všechno je jasné, všechny vědy už e, toto celé zanalizovaly, čili my si pouze to musíme všechno uvědomit. A já e, nalézám mnoho vodítek v, například v práci agentury pro BOZP, protože ta se právě soustředuje na e, tuto problematiku. A konečně bych chtěl říci, že bychom měli vyprodukovat sociální zabezpečení pro celou starší generaci a to zvlášť zdůrazňuji, protože také chci, aby tato skupina populace si zachovala schopnost spotřeby. To znamená, nejde jenom o pracovní proces, ale také o spotřebu, aby budoucí důchodci e, měli tedy kupní sílu a to patří mezi priority prvního pilíře e, důchodového systému. A samozřejmě je třeba optimalizovat i druhý pilíř jako doplněk. Obecně programy eurofondu jsou, myslím, významným vodítkem, jak toho dosáhnout. A chtěl bych se také soustředit ještě na dalších několik významných bodů. Podnikání. E, člověk nemusí podnikatele milovat, ale podnikatel musí mít také smysl pro e, ekonomiku a to je potenciál, který je velmi významný a na závěr bych chtěl říci, že je důležité také problematika sociálních inovací, to znamená jasný nástroj pro inovovaný sociální management. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Děkuji vám také, že jste dodržel řečnickou dobu a nyní má slovo Kinga Gens na 6 minut. Děkuji vám mnohokrát. Ze všeho nejdříve chci poděkovat agenturám za jejich vstupy. Já vím, že pokaždé, když máme tuto schůzi, tak je důležité, abychom si vyslechli e, právě prezentace agentur. My neustále zdůrazňujeme, že BOZP, kvalita práce, zaměstnanost, e, praktické vzdělání, to jsou všechno důležité věci a je velmi důležité slyšet tyto argumenty také z vaší strany, e, což tak trochu ještě podkresluje jejich skutečnou důležitost. S velkým zájmem jsem si také vyslechla eh, pana ministra. Víte, já jsem z Maďarska, ty nové členské státy jsou často v podobné situaci jako Moldavsko a jiné země daného regionu, takže si myslím, že tato diskuse může jednoznačně eh, tímto směrem i pokračovat. A velice ráda jsem si poslechla příspěvek pana Bekra. Já jsem s ním spolupracovala na Fondu pro vzdělávání, který hledal nové možnosti pro vzdělávání, jakožto hnací síly sociální integrace a přípravy eh, mladých lidí na tu flexibilitu, kterou znamenají nové potřeby trhu práce a eh, příprava na globální výzvy. Takže určitě tato diskuse, může pokračovat a můžou se do ní zapojit všichni, kdo jsou teď v místnosti. Eh, pokud jde o sociální model, eh, jako dopad krize dopady krize vnímáme stále častěji a i když víme, že naši, naši voliči podporují velmi silný sociální model v Evropě, stále více vidíme, že v důsledku krize se tento sociální model v mnoha zemích bortí protože ta sociální krize se stává krizí zaměstnanosti a finanční krizí a politickou krizí. A to tedy prosím politickou krizí se všemi těmi důsledky, které podkopávají hodnoty Evropské unie. Takže pokud bychom chtěli eh, jak si zvýšit popularitu Evropy u našich voličů, Máme odpovědnost i za sociální model, za evropský sociální model. Znamená to také, že ti lidé, kteří přicházejí o práci, ti, kteří jsou mimo trh práce, ať už na krátkou nebo na delší dobu, potřebují systém sociální ochrany, který jim pomůže zachovat si dostatečné schopnosti, aby byli zaměstnatelní v daných zemích. Zejména to je relevantní tam, kde se snižují dávky v nezaměstnanosti podle délky nezaměstnanosti. To jsou právě země, které, jsou stále, které mají stále větší obtíže v důsledku toho, že lidé ztrácejí schopnost najít nové zaměstnání. To už tady zaznělo. A to má velmi závažné psychosomatické dopady, například stres související s nezaměstnaností. A čím delší jen období nezaměstnání, tím vážnější tyto dopady jsou. Takže systém sociální ochrany je určitě velmi zásadní, aby lidé byli blízko trhu práce, abychom jim nedovolili vypadnout z něj ven a vzdálit se od něj. Je pro nás velmi důležité, vidět to, že se systém vzdělávání vyvíjí tím způsobem, že do něj budou integrovatelní všichni, tak aby mohl být využit maximálně potenciál všech mladých osob. A v tomto smyslu musíme určitě také hovořit o e, celém tomto konceptu jaksi e, redefinování vzdělávání. Kromě toho, co zmínil pan Becker, bych já ráda zmínila několik aspektů, které jsou velmi specifické pro systém vzdělávání ty takzvané transversní dovednosti, tedy ne znalosti, ale spíš ty schopnosti, které připravují mladé lidi na budoucnost, na budoucí výzvy trhu práce. Takže flexibilita, takže řešení problémů na obecné úrovni, ne tedy eh, pouze v konkrétních situacích, kreativita, inovativnost, jazykové znalosti, flexibilita, aby člověk byl schopen pracovat za různých podmínek v různých zemích, pokud to bude nutné. Eh, pomáhání mladým lidem pracovat v týmu, eh, spolupráce s ostatními, často s ostatními lidmi z různých kultur. A abychom dosáhli tohoto systému vzdělávání, musíme připravit i učitele. Podpořit jejich kulturně komunikační znalosti, pomoci jim přizpůsobit se metodologii, přizpůsobit způsob učení potřebám studentů. Velmi často dnes vidíme, že se děti musí přizpůsobit systému vzdělávání a pokud se nepřizpůsobují dobře, tak eh, z něj vypadávají. A my máme do roku 2020 velmi ambiciozní cíle, ale abychom jich eh, dost, dosáhli, budeme muset mimo jiné vyřešit i míru opouštění škol. Takže budeme muset pozměnit i přístup učitelů, aby se systém vzdělávání přizpůsobil dětem a ne naopak. Takže to jsou všechno aspekty, které musíme zhodnotit. Jak toho dosáhnout? sociálním dialogem a pokračující e, diskusí se sociálními partnery a s všemi těmi, kteří jsou v uvozovkách důležitými hráči na tomto poli, kteří vytvářejí tuto politiku, podílejí se na jejím řešení a přizpůsobení se těm, kteří jsou mimo trh práce. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Teď eh, třetí zástupce Evropského parlamentu je Anthea McIntyre z frakce ECR, která je rovněž spravodajkou na téma eh, podnikání, entrepreneurship a vytváření pracovních míst a konkurenceschopnost. Máte slovo, paní McIntyre. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat agenturám za jejich příspěvky. Bylo to velmi zajímavé dopoledne a děkuji také panu ministrovi. Máme několik sociálních modelů. Máme baltský model, rýnský model, skandinávský model, britský model. A myslím si, že klíčem k pokroku v Evropě je užší spolupráce sociálních partnerů, sdílení eh, osvědčených postupů, sdílený záměr zvýšit konkurenceschopnost Evropy, dokončit jednotný trh a umožnit nám jako Evropě konkurovat na globálním trhu. Eh, o konkurenceschopnosti tady hovořil snad úplně každý. Jak právě řekla paní předsedkyně, já jsem v našem výboru s pravodajkou ke zprávě na téma, jak může EU přispět k vytvoření přívětivého prostředí pro začínající podniky a podniky obecně a k vytváření pracovních míst. Vím, že e, to všichni říkáme, ale Velmi často eh, pracovní místa nevytvářejí vlády, jsou to firmy, jsou to podnikatelé, podnikatelé, kteří vytvářejí podniky, které vytvářejí pracovní místa. Já si velmi dobře uvědomuji, že my jako Evropa momentálně eh, trpíme nedostatkem schopností. A to je dost velký problém. Podíváte-li se na pracovníky v oblasti IT, tak tam máme nedostatek až 700 tisíc osob, tedy tam bude nedostatek až 700 tisíc osob v roce 2015. A obecně je nedostatek inženýrů, techniků, matematiků, vědců a tak podobně. A skutečně nebudeme schopni uspokojit zvyšující se poptávku firem, která už na nás teď tlačí. Ehm, zmínil to pan Letmeyer, eh, tento nedostatek. A má pravdu. Eh, já si myslím, že potřebujeme užší spolupráci mezi univerzitami, mezi školami taky, ale mezi univerzitami a firmami, podniky. Eh, minulý týden mě velmi potěšilo, že univerzita z Wolverhamptonu, z mého volebního okrsku, eh, tady v Bruselu otevřela vlastní kancelář. Oni se označují jako univerzita příležitostí a e, jsou výjimeční díky dvěma věcem. Jednak 75% jejich studentů pochází e, z jejich okolí, takže oni poskytují vzdělání ve své oblasti a zajišťují, že e, jejich absolventi budou mít takové schopnosti, aby vyhovovali firmám, které jsou opět v, to, v té oblasti. Eh, ve West Midlands je hodně automobilového průmyslu například a jemu je také přizpůsoben eh, učební program. A díky tomuto zaměření 90% jejich absolventů najde práci, což je velmi hezká reference, si myslím. Takže je skutečně velmi pozitivní vidět, že nějaká univerzita dbá toho, co chce místní průmysl a zajišťuje, že jejich studenti mají ty schopnosti, které jsou zapotřebí. A tím se vlastně dostáváme k tomu samotnému podnikatelství. O tom hovořila Madeleine Serban z ETF. Je potřeba podporovat studenty na univerzitách opět, aby se stali podnikateli, aby začali podnikat, protože od nich přijdou nové nápady, já jsem se zaměřila ještě na jednu univerzitu, to je Aston University, což je na předměstí Birminghamu, která má programy, v rámci kterých studenti rozpracovávají myšlenky a potom v podobě takových malých firm v momentě, kdy absolvují univerzitu, tak vlastně tu firmu zakládají, což znamená, že mají k dispozici hotovou infrastrukturu. E, pro spoustu lidí je založení firmy velkou výzvou a jedna z věcí, kterou potřebujeme v celé Evropě, je usnadnit zakládání podniků. E, minulý týden jsme slyšeli o těch spoustě překážek, eh, co musíte vyplnit, kam musíte jít, jaká razítka potřebujete a tak dále. Takže v této oblasti jistě můžeme velmi významným způsobem pomoci. Eh, rovněž k otázce malých a středních podniků. Eh, já jsem společně s kolegy neustále žádala snížení administrativní zátěže, zjednodušení celého toho postupu. A chtěla bych tím pádem navázat na to, co říkala zejména Krista Sedlaček a co říkal taky pan Mendez Valdez. Myslím si, že i legislativu na eh, bezpečnost na ochranu zdraví při práci můžeme významně zjednodušit, aniž bychom zhoršili ochranu pracovníků. To samozřejmě udělat nemůžeme. Já jsem ze země, kde jsme na tom velmi dobře co do ochrany zdraví při práci, ale chceme-li zaměstnat více lidí v malých podnicích, často v mikropodnicích. Nelze po těchto firmách žádat, aby trávili veškerý čas pouze dešifrováním legislativy. Potřebují jednoduchá pravidla, která snadno splní. Rodinné podniky musí zajistit, že jejich pracovníci jsou v bezpečí, že jsou chráněni. Oni nechtějí nic jiného, ale často nechápou, co se po nich přesně chce. Takže pokud tu legislativu budeme schopni zjednodušit, aby bylo snažší ji dodržet, aby bylo snažší ji chápat, bude to velké plus. A v tom hrají velkou roli právě sociální partneři. Eh, Děkuji. Já vím, že teď jste se zrovna dostala k tématu sociálního dialogu, ale prostě tak jste se rozhodla zorganizovat si své vystoupení, takže bohužel. A nyní dávám slovo čtvrtému panelistovi, což je Uwe Kombuchen, generální ředitel Evropské rady zaměstnavatelů v, v oblasti kovo inženýrství a technologií CEEMET. A dávám vám slovo na 6 minut. Thank you very much, uh, Ms. Chair. Já mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám jenom připomněla, že eh, tady máme dvě hlavní otázky. Sociální dialog a inovace na pracovišti. Eh, děkuji, že jste mi to připomněla. Eh, já se zaměřím na udržitelný sociální model i na sociální dialog. Děkuji agenturám a výboru za pozvání CEMETu na tuto velice zajímavou a Eh, osvětovou debatu. My eh, tady eh, zastupujeme nějakých 200 tisíc firm, které dávají práci asi 13 milionům lidem po celé Evropě. My, většina z vás tady hovořila o vysoké konkurenceschopnosti a jsem rád, že pan premiér, hm, vicepremiér tady také hovořil o tom, že sociální model také poskytuje určité, určité silné stránky takže článek 3. Eh, sociálně tržní ekonomika. Tohle je, eh, ta je založená na, eh, v, v hospodářském růstu vyrovnaném. Když hovoříme o konkurenceschopnosti, tak jde o konkurenceschopnost vlád, zákonodárců, jakož i firm, výrobců a také zaměstnanců. Jak víme, jedná se o společnou odpovědnost a rád se dovídám, že je řada lidí, eh, kteří volají po eh, zvýšeném eh, zapojení sociálních partnerů. O tom budu také později hovořit. Potřebujeme trvale užitelný růst, potřebujeme trvale udržitelný rozvoj a komise v současné době hovoří o růstu misí, či tam jde vlastně o zapojení eh, z toho skutečného výrobního průmyslu eh, do tohoto eh, a k jeho tvorbě HDP dnes by se to mělo zvýšit ten jeho podíl z 15 na nějak 20%. Takže potřebujeme mezinárodně konkurenceschopnou Evropu s konkurenceschopným eh, základem a to je eh, eh, důkladem, to je základ také pro konkurenceschopné a, a obs, schopná a obstojná pracovní místa. A tady budu hovořit o zprávě Světové banky, která byla zveřejněna v lednu minulého roku a zdůraznila, že Evropa představuje nějakých 10% světové populace, ani ne, 20% HDP a vydává více než 50% eh, světových výdajů na eh, sociální zabezpečení. Čili nad tím se musíme zamyslet, když hovoříme o eh, udržitelné sociální bezpečnosti. To jsou, myslím, klíčová témata která souvisejí s konkurenceschopností. Ano, máme tady dlouhou krizi, ale také tady máme demografické výzvy. Někteří říkají, že to je demografická, že to je časovaná bomba A Jako zastupci průmyslu, my jsme v první linii té mezinárodní konkurence. Samozřejmě máme konkurenty z celého světa potřebujeme konkurenceschopné rámcové podmínky a, jak už jsem říkal, to je chytrá regulace, včetně řádných eh, posouzeních dopadů, eh, dobře provedených, ne straně provedených, ehm, systémy sociálně zabezpečení eh, odolné do budoucnosti a samozřejmě také, když se vrátíte o nějakých 20-30 let, tak mm, jsme tady měli ehm, nedostatečné kvalifikace, nedostatečně kvalifikované lidi, ale teď už eh, to není takový problém a my potřebujeme určitou eh, přizpůsobivost eh, kvůli růstu. Když hovoříme o růstu, tak také musíme pamatovat, že v roce 2004 došlo k tomu velkému rozšiřovacímu třesku, a, a k tomu a došlo také nejenom k hospodářskému rozvoji, ale také k sociálnímu vývoji v těchto zemích rozšíření a ten byl velice pozitivní i zde, i tam. A pokud je o sociální dialog, tak bych chtěl zdůraznit, že e, CEMET e, rozhodně e, vede formalizovaný sociální dialog se svými partnerskými organizacemi a v současné době eh, řešíme program aktivního stárnutí s eh, ohledem na organizaci práce interní a externí. A hovoříme tady o otázkách, jako je ehm, ehm, přizpůsobivé pracovní smlouvy a naše studie, studie CEMETu ukazuje, že ty se nepoužívají příliš Eh, ať už se jedná o částečné úvazky nebo eh, smlouvy na dobu určitou a nebo agenturní práci. Celkově to je 5% eh, u každé z těchto kategorií. Když hovoříme o um, otázkách vzdělávání a odborné přípravy, tak uh, met a tady zdůraznuju, jak je potřeba spolupracovat mm, mezi uh, poskytovateli uh, té prvotní, eh, toho prvotního, té prvotní odborné přípravy a, a průmyslem. Eh, kolegyně McIntyre o tom hovořila. Jsou tady dobré příklady, eh, například ve Finsku, tam je univerzita auto. A jenom bych vám vyzval, abyste i nadále byli v kontaktu se světem práce a s podniky, které dělají docela dobrou práci. A i během krize výrobní průmysl eh, ukázal, že jsme eh, skutečným solidním partnerem a že eh, udržujeme zaměstnanost na relativně vysoké úrovni. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji vám. A tím se dostáváme k předposlední panelist krátce a dávám slovo paní Karola Fischbach, pytel generální tajemnici Evropské federace odborů veřejných služeb. Máte slovo na 6 minut. Uh, thank you very much. Děkuji vám, uh, paní uh, předsedkyně, dámy a pánové. Uh, budu nebo stručně eh, řeknu panu eh, Lazarovi, že si myslím, že moldavské víno je velice konkurenceschopné. A myslím si, eh, že můžete velmi dobře konkurovat třeba francouzskému vínu. Ale o tom tady dnes nehovoříme. Takže zareaguji na to, co říkal pan Pacmone dnes dopoledne. Musíme tady eh, hospodářsky podložit solidaritu. Já bych eh, k tomu eh, se postavila trochu jinak a vzala bych evropský sociální model jako základ pro naplňování lidských a sociálních práv a snahu o další větší rovnost a potírání nerovností pokud eh, eh, přijmeme to prisma a hospodářské přínosnosti evropského sociálního modelu, tak eh, se musíme zabývat také náklady nesociální Evropy. A to si myslím, že je velice relevantní v současném kontextu. ale vysoké, vysoká čísla nezaměstnanosti mladých lidí, kteří nemají vůbec šanci na trhu práce a hovoříme o ztracené dekádě. Já tady samozřejmě zastupuji pracující v eh, veřejných službách, nejenom ve veřejných službách, ale ve veškerých službách, které jsou považovány za služby eh, hrající velice důležitou roli v eh, podpoře evropského sociálního modelu, to znamená služby zdravotnické, služby zaměstnanosti, vzdělávání a veřejné infrastruktury. Takže eh, o roli veřejného sektoru eh, v rámci sociálního modelu můžeme hovořit dlouze. Eh, můj hlavní Argument je, že už nemůžeme připustit další erozi z evropského sociálního modelu. Já jsem měl a, ten pocit, že ten podtext vaší otázky má být, že vzhledem k hospodářské krizi bychom možná už si nebyli schopni eh, dovolit náš evropský sociální model. A, a proti tomu já bych se ráda postavila. Taktéž bych se postavila proti argumentu, nebo té vazby mezi eh, demografickým vývojem a hospodářskou krizí. Samozřejmě tady určité hm, <clears throat> vazby jsou, ale nejsou to dvě strany, takže mince, jsou to dvě různé věci a dovolí, nebo hovoří můj soused o časované bombě, tak eh, myslím, že eh, můžeme eh, se připravit na starší společnost. Ale v zásadě myslím, že to nesouvisí s hospodářskou krizí. Další věc, v důsledku hospodářské eh, krize a opatření eh, po ní přijatých sociální dialog eh, utrpěl velké újmy v řadě zemí, které jako je Řecko, Španělsko, Portugalsko a mm, na baltských zemích a Rumunsko, tam, kde se šetří a to samozřejmě podkopává základní sociální práva na evropské úrovni komise také se eh, zdráhá s jasnou agendou sociální politiky, což si myslím, že je velice důležité. Měli bychom vyzvat Evropskou komisi, aby přišla s jasnou strategií v eh, oblasti eh, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Krista Selion Eh, říkala, že eh, pardon, Sedláček říkala, že eh, nezdraví pracující nejsou produktivní. Ano, bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice důležitá při, pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky a společnosti celkově. Čili to je věc, kterou bychom neměli podceňovat, to musíme zdůrazňovat. Jsou tři evropské sektorové dohody, které vyjednala Evropská v organizace zaměstnavatelů a organizací, a to v oblasti rybolovu, vnitrozemských vod, vodních cest a v oblasti kadeřnictví. A jak říkám, jak zaměstnavatele, tak odbory, tak eh, se tedy shodli eh, na eh, společném textu. Pokrývá to všechny důležité věci a všechny tři dohody, které se žádají, by měly být promítnuty jako eh, do směrnic a jsou zablokovány eh, v Evropské komisi. Je to politicky nepřijatelné a je to porušení smlouvy a mělo by se to politicky naléhavě řešit. A myslím si, že tento výbor pro zaměstnanost je ten správný orgán, který by měl podporovat eh, sociální partnery v tomto případě. Poslední poznámka se týká důležitosti příjmové stránky. Co můžeme udělat, abychom zjistili, eh, zajistili nějaké příjmy pro, na, eh, ve prospěch sociální politiky? Můžeme bojovat s eh, nehlášenou prací a vytvářet takové podmínky, aby se to nevyplácelo a a samozřejmě potom budou vyšší příspěvky na sociální zabezpečení a také budeme tím pádem bojovat s různými druhy nelegální práce. Myslím, že zítra má dojít k eh, prvnímu eh, čtení zprávy Juty Steinbrück, eh, která hovoří o efektivnější inspekci práce, co by strategii ke zlepšení pracovních podmínek. A já bych velice ráda uvítala tuto iniciativu a vítám, že na ní můžeme spolupracovat s Evropským parlamentem. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Co se týče odvětvových eh, dohod, kde čekáme na souhlas komise, náš výbor opravdu má zájem tlačit na komisi a to, že existuje krize, by nemělo hm, jaksi zatěžovat přijetí takovýchto věcí v kolegiu, ale znáte to. Takže postupujeme Dál, co se týče vytvoření inspekčního orgánu, tak um, jak si se věnujeme této problematice otevření jakési nové fronty. A poslední panelista je pan Baudouin Regu, kterému také děkuji, že přišel mezi nás. On je členem Evropské komise svým způsobem, čili já nežádám, aby odpověděl na otázku kadeřníků a on tady zastupuje úřad um, politických poradců, poradců pro evropskou politiku BEPA, takže on má takovou strategičtější vizi a tak já mu dávám slovo, aby se vyjádřil jak k sociálnímu dialogu, tak k inovacím na pracovišti i ve školství, takže také máte 6 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Jestli mm, souhlasíte, já bych si dovolil odpovědět na ty otázky třemi body. Některé aspekty evropského sociálního modelu nejsou nové a představují situaci win-win. Druhý typ aspektů evropského sociálního modelu někdy představují určité problémy, takový je život, a některé to jsou takové ty inovativní aspekty, inovativní technologie a tak dále. První kategorie, to znamená ty aspekty, které jsou výhodné pro všechny strany, ehm, panuje určitý konsenzus eh, ohledně toho, že školství, vzdělávání, BOZP, to jsou významné stránky evropského sociálního modelu, ale také přispívají ke konkurenceschopnosti a a, eh, a jak podniky, tak tak zaměstnanci eh, se, jak si tomu věnují. Potom hm, je tu ještě aspekt třeba toho sociálního modelu, který má být příznivý pro rodinné příslušníky a pak je tu ještě další problematika boje s diskriminací a podobně. Ale obecně prostě tady panuje určitá schoda a pokud je to výhodné pro všechny strany a je to věc schody, tak samozřejmě jak zaměstnanci mají zájem o podporovat tento model, ale i podniky. Některé podniky skutečně eh, velice eh, investují do této problematiky, například hotelnictví má univerzitu, Eh, pro školení vlastních pracovníků eh, a eh, co politici mají v tomto směru dělat. Myslím, že měli zajištit, aby trh byl konkurenceschopný a jestliže podniky jsou výkonnější tehdy, kdy dodržují tato pravidla, mají mít lepší výnosnost, pokud ne naopak, mají tedy vlastně mít ztráty, pokud nebudou toto respektovat. A my e, bychom měli, jaksi je v tom podporovat, čili konkurenceschopný trh, kde sociální dialog by měl být poměrně snadný u těch aspektů výhodných pro všechny. Jsou tam samozřejmě rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a opatření příznivá pro rodinu. Někdy třeba mohou se uplatňovat někde snáš nebo hůř, ale obecně dobrá. Druhá skupina jsou ty aspekty, které jsou problematičtější. Probíhá diskuze hlavně o dvou aspektech za prvé je to otázka důchodů a udržitelnosti důchodů, o tom se hodně mluví. Eh, a dále se hodně hovoří o ochraně, o sociální ochraně, eh, jak, si, jak na tom je schoda, ale jak toho dosáhnout, do jaké míry musí být podniky zapojené do organizace tedy té sociální ochrany, tam si myslím, že právě sociální dialog a sociální partneři musí dosáhnout určité dohody. Samozřejmě i vlády jsou jaksi zapojené do těchto jednání, samozřejmě z pohledu ehm, důchodové politiky a, a daňové politiky. Takže to všichni známe. A nyní e, se soustředím hlavně na ten třetí aspekt, tedy výhled do budoucna ohledně sociálního modelu. To znamená nové inovativní modely práce, které mohou vytvářet nové situace výhadné pro všechny eh, eh, co se týče prognostiků a, a po, e, hodně se hovoří o úžasných zajímavých věcech, o, o mm, vznědomostní ekonomice, o vědomostním řízení. E, Eh, kde organizace eh, práce může být poněkud odlišná, eh, práce na dálku a tak dále, potom například online vzdělávání. To je celá řada velmi zajímavých témat. A nevím, co z toho bude fungovat. Já to prostě dneska nedokážu odhadnout. Je to zajímavé, měli bychom to všechno vyzkoušet ale možná bych se zeptal manažéra, jestli se v podniku snaží něco takového ve spolupráci s pracovníky organizovat, ale já se obávám, že ani manažeři to nevědí, že třeba někdo věří tomu, ně, někdo něčemu jinému a do určité míry jakožto politik třeba není mým úkolem, abych věděl, co pro ně bude nejvýhodnější, jak mají fungovat. Je to věcí podniků a pracovníků, protože eh, to se může lišit v jednotlivých odvětvích, ale jako politik bych jim měl naslouchat a jakmile se na něčem dohodnou, tak potom je možné zjistit třeba, jestli to funguje, nebo někde to nemůže fungovat z důvodu nějakého, nějaké překážky a, ta, a tomu potom mám věnovat pozornost. Je takže je třeba prostě důvěřovat sociálnímu dialogu v tomto směru. Dobrá. Takže nyní mám otřesnou předsednickou roli, protože musím eh, zahájit diskusy a máme strašně málo času. Takže prioritu dám, no přednost dám poslancům. Paní Jaslovecká je přihlášená. Kdo další z členů Evropského parlamentu chce eh, se přihlásit do diskuse? Ještě někdo další, někdo jiný chce vystoupit. Mohou se přihlásit ještě dva e, přítomní, kteří nejsou poslanci. A jedna otázka ještě tamhle vidím. Jeden externí dotaz a to je všechno. Takže máme pět řečníků a každý máte jednu minutu. Paní Jaslovecká. Przewodnicząca. Wydaje mi się, že budování silného nového modelu společného, povinno opřít se na... Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že eh, pakliže chceme vytvořit nový sociální model, musíme eh, nejprve zhodnotit stávající situaci. O tom hovořil pan Ehm, pan Moné. Je potřeba zavést nová opatření a nesmíme přitom zapomínat, že dnes už máme 28 členských států a každý z nich je jiný. Zároveň eh, také musíme myslet na princip solidarity. Eh, já jsem překvapená, jak málo tady v Evropském parlamentu myslíme právě na solidaritu. Musíme k tomu zaujmout komplexní přístup. Hovoříme-li o investicích do lidského kapitálu, musíme přece myslet i na požadavky trhu práce. Chceme-li odložit odchod do důchodu, musíme přijmout eh, příslušná opatření, která nám to umožní. A aktivace žen na trhu práce rovněž musí jít. Eh, děkujeme. Děkuji, už, už je čas panu. Máte ještě otázku? Tak. se się, chciałabym zapytać, czy... Ano, ano, chtěla bych se zeptat na toto. Myslíte si, že vytvoření nového evropského sociálního modelu by mělo vypadat tak, že by se stát pečující měl přetransformovat ve stát aktivní, aby e, se zlepšila konkurenceschopnost? Děkuji. Děkuji, Alejandro Sankas. Minutu. gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat ředitelům a ředitelkám agentur za jejich práci ve chvíli, kdy Eh, nepřátelé sociálního státu jsou čím dál arrogantnější. A eh, Jelikož přírodní zdroje, slunce, energie, to vše je bezmezné, tak jediné omezené jsou lidské zdroje. Chceme mít spravedlivou společnost eh, v budoucnosti, kdy strach z globalizace eh, podkopává podmínky, které umožnili nám dosáhnout našeho systému. Takže otázka, když se mě někdo ptá, zda sociálně evropský model bude existovat v budoucnu, tak se ptám, má Evropa budoucnost bez sociálního modelu? A na to se ptám i já vás. A takže nyní další. Děkuji, paní předsedkyně. Někdo řekl, že konkurenceschopný podnik je podnik, který má dobré pracovní podmínky a že to je podmínkou konkurenceschopnosti. Bohužel já tomu nevěřím. Máme třeba příklad Amazonu, což je velice konkurenceschopný podnik, ale pracovní podmínky jsou tam strašné a, a, a nedůstojné. Eh, chci hovořit o otázce sousedství. Paní Edlen Serpan hovořila o souvislosti se zeměmi sousedství a co můžeme v této souvislosti učinit. Já jsem včera uspořádala konferenci s expertem o Magrebu a roli Magrebu v našich stazích sousedských. A všechny studie podle tohoto experta ukazují, že dnes jak si ta osa mocností, jako je Čína a Spojené státy, se zaměřuje na Afriku, která do roku 2030 se stane určitou mocností se silným rozvojem. A v této souvislosti Evropská unie se svými kontakty se zeměmi Magrebu může sehrát významnou roli. Musíme mít na paměti, že naše role v Africe a v Magrebu může přispět k rozvoji a, a konkurenceschopnosti ve světě. Děkuji. Děkuji vám, Emar Costello, a potom dám slovo doktoru Svenu Maltjonovi. Emar Costello, minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, především bych chtěla poděkovat účastníkům za jejich vystoupení, představitelům agentur za jejich práci a chtěla bych tady uvést určitý rozpor, kde na jedné straně se musí investovat do vzdělávání, aby se zachoval evropský sociální model a na druhé straně země jako Irsko, které museli realizovat škrty ve školství, což vyvolává samozřejmě veliké rozpaky. Eh, také bych chtěla říci, že pokud máme přehodnotit školství a o vzdělávání na pracoviště, musíme se, musí se hovořit také o validaci e, zkušeností a praxe v práci a nezávazná doporučení o neformálním vzdělávání jsou od odkládána z roku 2015 na 18, tak se chci zeptat, co si myslíte o těchto typech nástrojů a jak je rozvíjet, protože než uděláme revoluci ve školství, měli bychom se podívat na eh, problema, tuto problematiku a validaci získaných zkušeností v práci. Děkuji vám a, a blahopřeji za dodržení minuty při položení tří otázek. A nyní dávám slovo profesoru doktoru Svenu Maltu Johnovi, profesor um, z Německa. Máte slovo na minutu. Well, thank you very much for giving me the opportunity. Děkuji za příležitost. Zazněla tady otázka, zda se vyplácí prevence a v době krizi zda si můžeme dovolit bezpečná pracoviště. Já bych řekl z vědeckého pohledu se, že jsem spíš optimista, protože data jsou poměrně jasná. Za každé euro investované dostanete minimálně 2 eura zpět, ne pět, eh, co se týče například poklesu Eh, případů pracovních úrazů a nemocí z povolání a nemocnosti obecně. A slyšeli jsme o tom od paní Fischbach. Dobrovolně, jestliže sociální partneři se dobrovolně dohodli na značném zlepšení preventivních opatření, tak můžeme prokázat v celé řadě zemí, že tento typ investic se skutečně vyplácí, protože drasticky snižuje případ počty eh, pracovních nemocí z povolání a pracovních úrazů a eh, takže otázka zní, že možná najdeme i jiná odvětví, která by se chtěla do toho procesu zapojit a sociální partneři prostě se musí dohodnout na tom, co je pro ně přínosné právě v té eh, zlepšené prevenci. Děkuji. Máme tady zástupce čtyř agentur a pana ministra, kterému pak taky budu chtít dát slovo, tak eh, je čas přistoupit k poslední části našeho setkání a poprosím každého, aby v během pěti minut zareagoval jednak na ostatní řečníky, jednak na otázky a dám slovo pouze čtyřem e, ředitelům a panu e, ministrovi s tím, že každý z těch chápe, že jsme ve strašném časovém presu. Takže nejprve dám slovo k Christian Le Detmajer eh, ze SEDEFOP, eh, aby tedy zareagoval. Máte pět minut. Thank you very much, uh, and thanks for... Děkuji. Děkuji za všechny otázky, děkuji za eh, tu diskuzi i reakce. Nejdůležitější asi to, co nás přivádí k tomu, co už tady zaznělo. Musíme vynakládat prostředky vhodnějším způsobem ve školství. To je to, co bych chtěl zdůraznit. E, není možné, aby e, jak si ty škrty vedly až k zahubení obyvatel. Víme, co probíhalo v posledních třech letech, vidíme ty konce. Protože je vidět, že to prostě nefunguje. To neznamená, že nejsou potřeba důkladná bolestivá opatření v některých zemích, ale možná ne tak, jak to bylo realizováno v posledních letech. Děkuji a nyní dám slovo Juanu Menendez Valdésovi za Eurofond. Děkuji. Velmi stručně tady zazněla řada věcí ze strany panelistů v souvislosti se sociálním dialogem, takže bych chtěl jenom zdůraznit, jak je nutné nalézt řešení pro sociální dialog, protože ten přináší dobrá, vyvážená E, produktivní a spravedlivá řešení. Ještě jedna věc tu zazněla ohledně těch řešení výhodných pro obě strany, ty e, win-win situace. Samozřejmě, jakmile všichni uzavřou dohodu, tak to může působit, že je všechno v pořádku, ale ono je potřeba e, informovat, je třeba zvyšovat povědomí, ukazovat, v čem je to výhodné a pomáhat k transformaci těchto řešení do skutečnosti a je třeba šířit informace, což pomůže jak sociálním partnerům, tak těm, kdo rozhodují o příslušné politice. A teď ještě, na, eh, abych odpověděl na některé otázky, třeba Alejandro Sarkas položil otázku ohledně toho, jaká by byla budoucnost Evropy bez sociálního modelu. To je nejde jenom o model, jde o, o to, jaký by byl, jaký model konkurenceschopnosti chceme, když obrátíme tu otázku. A, a paní Castelo hovořila o určitých rozporech Eh, třeba já jsem četl eh, takový hezký pojem, že eh, fiskální konsolidace příznivá prorůst, takže to je například téma, které mm, se dá dá rozpracovat. Děkuji. A nyní dávám slovo Kristě Sedláčkové. To of Děkuji. Já se vrátím eh, k některým tématům, která tady zazněla. Navážu na to, co říkal pan eh, Jons. Myslím si, že máme dostatek studií k tomu, abychom mohli říci, že investice do lidských zdrojů se vyplatí. Naše agentura bude i nadále sbírat data, a bude nadále dokládat, že investice do vzdělávání, bezpečnosti a ochrany zdraví a školení se vyplácejí. A myslím si, že musíme zdůraznit, že máme důkazy, máme dost studií. Eh, konec konců i pan Becker říkal, že je potřeba implementovat, co víme. Vrátím se také ještě k tématu zjednodušení legislativy. Samozřejmě víme, že situace mikropodniků a malých podniků není vůbec jednoduchá, zejména v době hospodářské krize. Ale ráda bych varovala před vytvářením dvou úrovní nebo dvou skupin, dvou tříd pracovníků, dvou tříd podniků. Eh, radši bych, abychom pomáhali eh, malým a mikropodnikům v implementaci práva. A myslím si, že eh, implementace tohoto do legislativy nám ukáže, že jsou nové způsoby, jak využívat legislativu. Je důležité, abychom vyvíjeli nástroje pro malé a velmi malé podniky, ne vytvářet dvouúrovňový pracovní trh. Další téma, které chci zmínit, je to, že i podniky s nízkou úrovní ochrany zdraví ve středně a dlouhodobém horizontu nepřežijí. Máme mnoho příkladů, například několik velkých firm v Německu nepřežilo přesně z těchto důvodů a my jsme věděli, že podmínky tam jsou velmi, velmi špatné. Samozřejmě nestane se to hned, ale máme o tom, že tyto podniky nepřežijí z hospodářského hlediska jasné důkazy. Jak jsem řekla, bez zdravých a motivovaných zaměstnanců není ani podniků. A ještě k tomu, co říkal Juan, e, u všech našich agentur je naprosto zásadní používat sociální dialog. Pokud to dělat nebudeme, neuspějeme a nebudeme moci přispívat evropské společnosti. Děkuji. Eh, Madeleine Serban, et puis ensuite je Serban a potom vrátím slovo panu ministrovi. Děkuji. Já bych pouze zdůraznila, jak důležitý je evropský model pro země v našem sousedství. Samozřejmě nejsme dokonalí. O tom není pochyb. Konec konců i během diskuse se ukázalo, že jsou různé názory a přístupy k tomu, co nejlépe dělat. Důležité je mít nějakou minimální agendu co do aspoň základního souhlasu v Evropě. Hovoříme-li o sociálním modelu v Evropě, nemyslím si, že by zde byl model, problém teoretické definice. Je to spíše problém akce, problém uh, implementace. A přesně v této oblasti musíme jaksi eh, nakreslit tlustou čáru mezi definici, definicemi politiky a jejich implementací. Není dostačující říci, že máme evropský sociální model. Musíme ho implementovat. A pokud my jako agentury budeme hodnoceni podle našich výsledků, tak si myslím, že i úspěšnost evropských politik by měla být řízena podle jejich dopadu na trh Souhlasím s tím, že by se měla provádět analýza formálních a neformálních úspěchů. V našem případě by to skutečně prospělo. Například eh, všichni v Evropě hledíme do budoucna, řešíme otázku stárnoucí, stárnoucí populace, která bude potřebovat eh, specifické dovednosti, ale nic se v té oblasti nedělá. Například v Africe, v Magrebu, je také taková demografická časovaná bomba. E, bohužel, podobně jako v případě Moldavska, studie ETF ukazují, že migranti, zejména kvalifikovaní migranti, nejdou v první řadě do Evropy. Možná by bylo velmi zajímavé analyzovat, proč vlastně to tak je, proč talentovaní lidé ze sousedských zemí nejdou do Evropy, ale někam jinam. Možná, že jsou nějaké překážky, o kterých ani nevíme. Pokud tedy Evropa chce, mít, chce být největším dárcem eh, ve světě, musí začít hledat eh, vzájemně výhodnější politiku pro investice do zahraničí a měla by také partnerským státům dát um, rovnocenější pozici v tom dialogu. Děkuji. Děkuji. Já dám slovo panu ministrovi a v podstatě i dalším, protože nám zbylo trošku času, ale ještě předtím poprosím Kristu Sedláček, Eh, jestli by odpověděla na otázku Moniky Vrhavatu, protože když vezmete třeba příklad Amazonu, to působí jako konkurenceschopný podnik a bylo řečeno, že konkurenceschopnost eh, souvisí s úrovní BOZP a to v tomto případě e, se zdá, že neplatí v případě Amazonu. To je jeden příklad. Tak jak byste na tento konkrétní dotaz odpověděla? Jako říkáme tady, že je to podmínka konkurenceschopnosti, ale vidíme podniky, které jsou e, evidentně označované za konkurenceschopné a přesto to nesplňují. Um, Ano, e, já o tom případu Amazonu, o těch pracovních podmínkách vím, respektive vím o tom, co se říká. Ale přesto obecně si myslím, že máme důkazy o tom, že ve středně a dlouhodobém horizontu podniky na trhu neuspějí, pokud pracovní podmínky nezlepší. Mám, měli jsme několik podniků v Německu, já jsem tehdy pracovala v Berlíně, kde jsme identifikovali špatné pracovní podmínky, takže vyšší úrazovost, eh, větší počet nemocí. A tyto podniky kvůli tomu v dlouhodobém horizontu ztratily konkurenceschopnost. Fakt je, že špatné příklady se najdou vždy a je potřeba s nimi bojovat, ale obecně musíme si uvědomit, že eh, bez dobrých pracovních podmínek a ochrany zdraví podnik nepřežije. Neznám podrobnosti, protože nejsem ve styku s pracovníky ani jejich zástupci v Amazonu, ale obecně můžeme říci, že takové jsou výsledky výzkumu založeného na faktech. Děkuji. Pane ministře, můžete nám říci, jaké ponaučení vyvozujete z této rozpravy a co byste nám ještě chtěl sdělit. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, já jsem velmi pozorně poslouchal celou tu diskuzi a v souvislosti s evropským sociálním hospodářským modelem jsem si odnesl několik důležitých poznatků. Tento model je velmi atraktivní pro všechny sousedské státy a svým způsobem je i takovým příkladem úspěchu pro nás. Bohužel ehm, nemohu ve své omezené řečnické době prohovořit o všem, ale eh, rád zopakuji několik důležitých věcí. Udržitelnost tohoto modelu je velmi důležitá. A to zejména v současném rozpočtovém kontextu. Ten model něco stojí, je nákladný pro podniky, je nákladný pro stát stát na něj musí platit. Takže e, i o tom musíme hovořit. Za další, někdo se tu zeptal, e, co si myslíme o té harmonii mezi konkurenceschopností na úrovni podniku a konkurenceschopností na úrovni celého hospodářství. Jak se k tomu staví sociální partneři? No, víte, e, já jsem tak trošku mimo tuto debatu. Myslím si, že udržitelnost evropského sociálního modelu naráží svým způsobem na hranice. Když se podíváte pouze na sociální partnery, tak vidíme, že v rámci tohoto modelu chceme zvyšovat zaměstnanost. Jedna z příčin eh, finanční krize, kterou si musíme uvědomit, je, že e, probíhal velký tlak na veřejné rozpočty. A já si myslím, že pokud e, ten důraz nepřesuneme jinam a nezačneme posilovat zaměstnanost, snižování byrokracie, méně regulace, tak nebudeme úspěšní. Potřebujeme investory přátelské vůči podnikům, potřebujeme pro podnikatelské prostředí, potřebujeme flexibilní trh práce tak, aby podniky i lidé byli motivováni, aby byli motivováni se vzdělávat, aby byli motivováni pracovat, aby byli motivováni být produktivní. A pokud budou produktivní, bude to jedině dobře. A to je velmi důležitý poznatek z této rozpravy. Každý stát potřebuje aktivní politiky, aktivní politiku vlády. Žádná alternativa neexistuje. Jediná možnost, eh, jiná možnost je vystavit podnik ještě většímu tlaku, utrácet ještě víc peněz eh, ze sociálního rozpočtu státu, což samozřejmě nesmíme opomíjet, ale bude to znamenat dostatečno, dodatečnou zátěž pro podniky, dodatečnou zátěž pro občany, protože budou muset platit vyšší daně. A myslím si, že bychom e, tento problém mohli stejně dobře vyřešit i většími investicemi v oblasti nových technologií a tak podobně. Pokoušíme se poučit se ze zkušeností ostatních zemí pokoušíme se aplikovat ten, tu, ten, nej, ten, tu, ten nejvhodnější postup, jak investovat do inovací, jak investovat do lidského kapitálu. Protože bez investic eh, ze soukromé sféry eh, velmi, velmi rychle narazíme. A i když budou výdaje ze státního rozpočtu astronomické, ničeho jimi nedosáhneme, žádná inovace nebude, nebude ani sociální ochrana. Je jasné, že i stát musí být aktivní. Ale musí být aktivní pro podniky a pro zaměstnance. Pokud chtějí podniky být konkurenceschopné, musí platit i ochrana zaměstnanců musí platit pravidlo, že zaměstnanec hledá dobré pracovní místo. Nesmíme se my jako stát stavět na stranu, pod, eh, na stranu zaměstnanců. Musíme se spíše zasadit o odlehčení podnikům, aby tyto mohly provádět inovaci, aby mohly inovovat a aby mohly motivovat lidi k tomu, aby vznikla jaksi pracovní, pozitivní pracovní kultura. Kultura produktivity, aktivního nasazení. A já mám tak trošku dojem, že u nás se tyto hodnoty, které jsou tak důležité pro konkurenceschopnost, tak nějak ztrácejí. Samozřejmě je potřeba, aby byly podpořeny sociálním dialogem všech partnerů. Musí být jasné, kdo jak a čím k tomuto sociálnímu dialogu přispívá a co každý z toho sociálního dialogu bude mít. Je potřeba být zapojeni a být si vědomi, jaké jsou naše povinnosti. To je to nejdůležitější. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane ministře. Tak, máme ještě trošičku času. Takže eh, dáme prostor ještě poslancům a poslankyním, kteří se účastnili panelové diskuse. Jako první Heinz Becker. Eh, chcete-li se ještě eh, vyjádřit eh, k tomu, jaké budou vaše, jaká budou vaše nejdůležitější sdělení, která si odnesete z této diskuse? Já si nemyslím, že je náhoda, že by tato diskuse probíhala tak, jak probíhala zde dnes dopoledne. I například Evropská komise příští týden 2. října bude publikovat svoje, svůj příspěvek eh, k sociální dimenzi eh, měno, eh, ekonomické a měnové unie. A bylo by dobré, jestli byste mohli také tedy předložit, jaká, jaké závěry to pro vás Eh, připravuje nebo jaký je tento přínos pro budoucí vaší práci v oblasti právě z této sociální dimenze. Máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Děkuji vám. dotýkáte se složité otázky. Abych to zkrátil a řekl hodně upřímně. mám za to, že se nacházíme v situaci, kdy jedna úroveň eh, mm, na, eh, je tam věc na vysoké úrovni, se tady pohybuje ve vzduchu a je to sociální unie. Je to symbol všech možných konkrétních věcí, eh, které jsme zde dnes projednávali. Jaká bude tedy eh, budoucnost? Jak říkám, nemyslím, že bychom eh, mohli opravdu eh, vážně pracovat na sociální unii. Jsem si jistý, že to, jak jsme pracovali do posud v dnešních strukturách, by mělo být optimalizováno, jak je to nejlépe možné, tak abychom se vyrovnali s vízami dneška i zítřka. Protože fiskální, hospodářská unie, myslím, musí být jasně naplánované a uznané, ještě než začneme hovořit o sociální unii. A o sociální unii hovořím proto, že není pochyb o tom, jaké byly cíle eh, našich agentur. A naše práce eh, na výboru také jde jednoznačným směrem, tak abychom eh, zlepšili sociální solidaritu v Evropě. A proto nechci ztrácet čas a nervy a partnerství mezi příslušnými skupinami tady i Eh, zastoupenými i nezastoupenými. Bavíme se pořád o, nějakých strategiích, které přišly z hora a zatím nezaplnili eh, naše eh, cíle. Děkuji, Kinga Kunc. A nevím, jestli z ostatních čížečníků chce někdo znovu vystoupit. Prosím, Kinga Kunc. Jenom několika větami. Já si myslím, že na tomhle jednání se dovídáme, že nemusíme eh, volit mezi růstem a sociální ochranou. Jediný eh, způsob, jak se dostat z krize, je mít obojí. Růst eh, díky investicím. A pokud nastane růst, tak budeme moci investovat i do rozvoje našeho sociálního modelu. To je správná cesta vpřed. Myslím si, že eh, tohle jsou eh, klíčové informace ze všech stran. Solidarita je opravdu něco, co eh, tady budeme mít zapotřebí stále častěji a hovořili jsme o tom dneska opravdu intenzivně. Děkuji. Thank you. I was... Děkuji. Mě uh, velice eh, pohnuly eh, ty eh, poslední připomínky pana ministra. A maximálně s nimi souhlasím. Potom kolegyně Jastřemská se ptala, jestli potřebujeme růst kvůli vytváření bohatství. Ano, my to chceme, protože nechceme zavést sociální model, který by byl Evropě koulí u nohy. Potřebujeme eh, eh, pozbuzovat lidi, aby investovali, potřebujeme eh, podporovat jejich kvalifikace a tím vytvoříme konkurenceschopnou Evropu, která bude schopná soutěžit s neevropskými státy v tom globálním závodu. Takže pokud jde o učňovská místa, tak ano, ta potřeba je moderná. Už nemůžeme se dívat na historii. Hmm, to jsou práce, které už neexistují, ale potřebujeme se dívat dopředu. Náš evropský způsob, jak se dostat dopředu, je postarat se o to, aby všechna politika byla založená na konkrétních faktech. To musí vždycky platit ve všem, co děláme. Vidět, že ta rozprava je nesmírně politická a chápu, že poslankyně a poslanci, kteří tady uzavřeli tu parlamentní dimenzi naší dopolední diskuse, skutečně e, vyjadřují velikou politickou angažovanost jednotlivých politických rodin, aniž by to vyloženě odráželo kolektivní práci e, našeho výboru, ale to je v pořádku, to to sem patří. Mezi našimi třemi hosty předpokládám, že všichni chtějí vystoupit, takže vám vrátím slovo ještě na minutku dvě každému. Eh, takže začneme zase ve stejném pořadí. Takže nejprve tedy dvě minuty první řečník. Thank you very much, Děkuji vám, paní předsedkyně. Ještě jednou vám eh, blahopřeji k uspořádání této akce. Byla to nesmírně obohacující eh, výměna názorů a také to se proběhla na nevíš politická debata, jak eh, říkáte. Ehm, je škoda, že pan eh, Sekes zrovna odešel, protože jsem chtěl důraznit to, co říkal pan eh, Režů, že není na komisi nebo na nás, abychom eh, říkali podnikům, co mají dělat. Musíme vytvořit nový přístup podnikání a prostor pro podnikání, ale to neznamená, a v odpovědi na to, co říkala paní Fischbach pito že bychom byli proti sociálnímu rozměru Evropské unie. Vůbec ne. Neexistuje eh, žádný jednotný monolitický sociální model. Jsou tady různé modely v Evropě a jenom opakuji eh, to, co říká World Ve Španělsku tedy v Evropě vydáváme 50% eh, světových výdajů na sociální zabezpečení. Pokud jde o balíček zaměstnanosti, podívejte se na náklady. I pan Andor říkal, musíme sledovat dodatečné pracovní náklady. E, to jsou velice důležité věci. A potom poslední poznámka. krize ukázala, že země s flexibilním pracovním trhem a dobře funkčními e, sociálními, e, sociálním dialogem mezi svobodnými sociálními partnery přečkali lépe sociální i finanční krizi. Děkuji vám. Děkuji. Karla Fischpapitel. Well, I just wanted to briefly... Pokud jde o Amazon, tak alespoň v Německu tam pracující eh, eh, šli stávkovat a pokusili se eh, dostat mm, stejné platy jako jinde ve službách. Čili to je ukázka, kde sociální dialog a ty pracovně právní stavy příliš dobře nefungovaly. Já konkurenceschopnost vidím jako eh, věc založenou na kvalitě eh, výrobků, eh, na schopnosti inovovat, ale také schopnost, přizpůsobit, schopnost pracovníků, schopnosti pracovníků se přizpůsobit. Čili my se nesnažíme jenom o konkurenceschopnost za každou cenu, tedy i za sociální cenu. To je, myslím, špatný přístup. A poslední věc, eh, co bych řekl k investicím, myslím si, že potřebujeme obrat v evropské politice. Šetření nefunguje. A je eh, řada možných investic do lidí, eh, které se sami zafinancují. Jak už to bylo řečeno, investujete euro a dostanete spoustu euro zpátky. A to je přesně ten uh, politický posun, ke kterému musíme dospět. Děkuji Bodu Rigu a vítám pana komisaře, který se k nám připojil tím, že já budu muset eh, se s vámi rozloučit dříve, než on promluví, tak eh, uvidí mm, takový vhled do našich diskusí a bude možná moci zodpovědět jednu nebo dvě otázky, které tady zazněly. Rigo Boduan na dvě minuty. Děkuji eh, jenom slovo k Amazonu, eh, který tady vyvolává takovou debatu. Ono je to eh, zajímavé. Je to firma konkurenceschopná? No dobře, ale jaká je konkurence v, tomto, v této oblasti? To musí samozřejmě řešit orgány pro hospodářskou soutěž, ale známe spoustu alternativ Zná, znáte spoustu alternativ k Amazonu oproti nějakým aerolinkám, kde máte Ryanair a spoustu dalších. Čili eh, tady eh, to vytváření alternativ zatím příliš nefunguje. Čili ono to všechno není eh, dobré. Vždycky je tady prostor pro eh, sociální dialog. Dá se na tom pracovat. Ale samozřejmě jsou tady také agentury, které mohou šířit dobré zprávy, ale také je tady prostor pro soukromé konzultanty. Podívejte se, McKinsey, největší poradenská firma, vytvořila kampaň, eh, kterou sděluje svým klientům, podnikům, že to, že mají eh, ženy v představenstvu, zvýší produktivitu a efektivitu. Čili eh, soukromý sektor také tlačí proti diskriminaci. Je tady opravdu pro toto prostor. A potom poslední věc byl jsem eh, požádán o účasti, o eh, účast na debatě hm, a přichá, aby, o to, abych přicházel s různými provokativními myšlenkami. No, ano. Eh, já jsem fungoval dřív v New Yorku a pak jsem byl převeden do Bruselu, což je moje domácí země. Mé pracovní podmínky se zhoršily, když jsem přišel do Bruselu, což je jinak hm, velice sociálně demokratická země v Evropě. Evropa, vrchol toho západního světa. A ten rozdíl Eh, já jsem si snažil říct, proč. A sice v New Yorku, když jsem nebyl spokojený se svojí prací, tak jsem mohl odejít ze dveří a velice rychle dostat práci jinde. Tady to je mnohem obtížnější. Můžeme eh, se o tom pobavit, ale dávám eh, z toho jedno ponaučení. Nefungujeme v váku. Samozřejmě stav celkové ekonomiky je důležitý a lidé potřebují eh, si hledat, eh, mít, mít velký výběr, ze kterého si budou moci vybírat tady. Eh, děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem agenturám a našim hostům, panu vicepremiérovi. Myslím, že vy jste velice významně přispěl k našim diskusím. Chci poděkovat také všem kolegům za jejich dnešní vystoupení. Sama bych ráda vyslovila pár poznámek. Já tady nehovořím za výbor jako celek, protože toto je otevřená rozprava, ale chtěla bych říci, že v souvislosti sociálního dialogu a inovace na, na pracovišti nebo ve školství eh, pokud eh, se hovoří o takto obecně, tak se všichni shodneme. Ale když se potom podíváme, co to znamená pro vývoj a změny systému, tak se dostaneme do diskuse o nástrojích a prostředcích a to vyvolává významné otázky. Velice mě zaujalo to, co říkal Baudouin Rigu a navázal na to Uwe Buchem, že je třeba nechat podniky na pokoji, když to přeženu. A v jiných odvětvích jsem zase viděla podniky, které žádali, abychom je nechali na pokoji, že si mohou lépe definovat podniky, podmínky a tomu se říká eh, autodisciplína. Viděli jsme, kam to vede. Pane Vodouan Rigu, vy jste řekl například, že na správních radách, kde je víc žen, tak se třeba pracuje efektivně. A my víme, že když tedy se zjistilo, že je to efektivnější, tak pokud tady může zákonodárce zasáhnout a k té efektivnosti přispět e, takovou jaksi motivací všem ostatním, aby toto opatření taky přijali, tak to nemůže uškodit, je to aktuální, myslím si, že je významné. Velice mě zaujalo to, co říkala paní McIntyre o růstu. Samozřejmě máme růst, ale také jsme vyšli z desetiletého období, kdy jsme zažili úplně šílený růst. A pokud se růst nějak neusměrní, pokud si neřekneme, že zisky z růstu, přidaná hodnota z růstu mají umožnit financování sociálního modelu, pak je to růst, který slouží jen spekulantům a to jistě nikdo v tomto výboru si nepřeje. Pane vicepremiére, velice mě zaujalo mnohé, co jste dnes ráno řekl, zvláště když jste říkal, že konkurenceschopnost je v podstatě něco, co stojí na úrovni státu. A pokud je konkurenceschopnost jaksi cílem pro stát, tak mají všichni se mobilizovat a jednat a nelze to řešit pouze na úrovni podniku. A taky jste řekl, že v podstatě považujete za šokující situaci, cituji, kdy práva vašich pracovníků v zahraničí nejsou zaručená. A to, jak si, když si dáme do souvislosti s různými dalšími rozpravami, různými tématy, která tady projednáváme ve výboru, že je to naprosto zásadní, to skutečně, to jsou zlatá slova. A také jste uvedl v souvislosti se sociálním dialogem, doufám, že to vyjádřím správně, ale že jak si je potřeba pomoci podnikům pochopit, co to znamená sociální dialog. A já si myslím, že to je také pro nás veliké ponaučení v Evropě. A konečně, eh, když si pamatuju, jak předseda Barroso eh, hovořil o stavu Unie v loňském roce 2012, a letos to nezopakoval, ale loni ve svém vystoupení o stavu Unie v Evropském parlamentu řekl, že otázka sociálního modelu je otázkou konkurenceschopnosti Evropské unie. A k tomu bychom se měli stále vracet. Ne vždycky souhlasím s předsedou Barozem, ale toto, myslím, je opravdu základní myšlenka. A, a tady teď vyjadřuji velice osobní názor, ale mnozí se mnou souhlasí, když možná ne všichni. Otázka míry konkurenceschopnosti jestliže je hodnocená pouze prostřednictvím jednotkové ceny práce, tak tam nedospějeme k tomu kolektivnímu zhodnocení. A na závěr bych možná otevřela takové dva myšlenkové směry, které hodně navazují na to, co tady zaznělo. Jedná se o novou situaci, se kterou jsme se setkali, o tom hovořila paní Jasověcká. My uvažujeme o systémech vzdělávání, předávání vědomostí, které odpovídají jiné době. Jiné době ze dvou pohledů. Za prvé, z pohledu e, charakteru nezaměstnanosti a jejího rozsahu. My jsme vytvořili systémy vzdělávání v době, kdy nezaměstnanost nebyla masovým jevem. Zatímco dnes máme masovou nezaměstnanost a máme tu eh, delokalizace a, a mobilitu v takovém rozsahu, že to vůbec nelze srovnat s něčím, co tady bylo před deseti lety. A kromě toho technologický rozvoj se urychlil do takové míry, jakou jsme neznali, když jsme ty systémy vzdělávání vytvářeli. A z tohoto pohledu si myslím, že tady skutečně musíme e, se tomu věnovat. Za prvé, systémy vzdělávání, které my navrhujeme, tam nejde jenom o to pomoci pracovníkům, kteří ztratili práci, aby si našli novou. Tady je potřeba vzít v úvahu tu masovou nezaměstnanost, která vlastně dává novou dimenzi otázce vzdělávání a politice vzdělávání. A z pohledu technologického rozvoje jde o ten um, mismatch, to znamená, když školství eh, jaksi se eh, eh, ne, ne, nekoliduje nebo nekonkorduje s potřebami trhu. Čili nejde jenom o to školství jednou přizpůsobit novým podmínkám trhu práce. Tady nejde o úpravu stanov. Tady je třeba změnit metodu, metodiku, protože jinak bude stále rozpor mezi rozvojem inovací a poskytnutým vzděláním. Takže je třeba změnit způsob vzdělávání pedagogů a, a, a je třeba e, dokázat reagovat na ten trvalý rozvoj technologií. Takže nyní přenechám předsednictví naší kolegyni Edith Bauer, které za to velmi děkuji a současně předám slovo panu komisaři, ale omlouvám se mu, že nebudu moci vyslechnout jeho slova, ale já doufám, že bude mít jinou příležitost mi sdít, sdělit, co by jak si nám rád řekl. Prosím, máte slovo. Madam uh, Vážená paní předsedkyně, poslanci a poslankyně, páni ředitelé, dámy a pánové. Ze všeho nejdříve bych eh, rád poblahopřál parlamentu a čtyřem agenturám k uspořádání tohoto semináře. Omlouvám se, že jsem tady nemohl být už od začátku, ale jsem přesvědčen, že se jedná o velmi dobrý příklad toho, jakou práci agentury odvádějí. Podporují totiž práci komise tím, že poskytují důkazy e, v celé škále politických debat. Komise a všichni, kteří závisejí na jejich činnosti, si práci CDFOPu, OŠI, Eurofondu a ETF velmi váží. Za posledních pět let, dámy a pánové, Evropa zažívá eh, svou nejdelší hospodářskou a finanční krizi od druhé světové války. Během této krize byl eh, evropský sociální model velkým plus, které chránilo lidi před dopady finančních eh, nestabilit. Prostřednictvím silného sociálního dialogu bylo zachráněno mnoho pracovních míst a bylo možné nalézt flexibilní reakci na mnoho problémů. Prostřednictvím automatických stabilizátorů v členských státech se zajistily příjmy domácností, zejména v první fázi této krize, což bylo rovněž velmi důležité pro udržení agregátní poptávky v ekonomice. Krize nás však také eh, poučila o jiných věcech. Například, eh, že chceme-li vytvořit eh, odolnější socioekonomický model, v Evropě potřebujeme ještě více zlepšení na úrovni členských států i Evropské unie. Nemusím říkat, že chceme-li ukončit krizi, musí Evropa spravit hlavně svůj business model. Potřebujeme řádné regulování finančního sektoru, potřebujeme robustnější průmyslovou a inovační politiku a je potřeba reformovat eh, monetární unii. Na druhé straně eh, se rovněž musíme zaměřit na to, co je potřeba udělat na straně sociálního modelu. Z tohoto hlediska musí být Evropa aktivnější, nikoli méně aktivní. Naše závazky eh, formulované ve smlouvě nelze přehlížet. Jsou to sociální pokrok v sociální ekonomice, sociální soudržnost a teritoriální soudržnost a solidarita mezi členskými státy. Plná zaměstnanost a sociální pokrok v konkurenceschopném sociálním tržním prostředí je formulova- jsou věci formulované v článku 3 smlouvy, který rovněž říká, že Evropská unie má podporovat teritoriální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. Jedná se tedy o rovnováhu mezi jednotlivými zodpovědnostmi členských států a mezi solidaritou v Evropské unii jako v celku. Evropská unie konec konců se zabývá solidaritou a možnostmi jednotlivců zároveň. Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že solidarita mezi členskými státy může být posílena, pouze eh, pokud bude fungovat solidarita na všech úrovních, to znamená v rámci států i mezi nimi. A to se nestane bez silnější role evropských institucí. Instituce musí jít ruku v ruce. Národní sociální státy utrpěly zejména po implementaci eh, programu na eh, fiskální opravy během finanční krize a e, směrnice komise umožňují členským státům systémy sociální e, moderně movat, aby fungovaly efektivněji a aby dokázali řešit problémy, jako je bezdomovectví nebo rostoucí chudoba. E, v národním kontextu je rovněž nutné zavést a pokračovat v důležitých reformách, které zajistí adekvátnost, udržitelnost a vhodnost penzijních systémů. Zelená a bílá kniha komise budou v tomto velmi zásadní, protože poskytují za, eh, důležité argumenty a mm, zahájí snad i potřebnou debatu na úrovni členských států je potřeba využívat všechny možnosti, které máme k dispozici, jako je například eh, balíček o zaměstnanosti, prostřednictvím kterých budeme bojovat s nezaměstnaností mladých tím, že mobilizujeme finanční zdroje a tím, že nejlépe využijeme potenciál našeho vzdělávacího sektoru, včetně sektoru praktického vzdělávání. Doporučení rady o zavedení záruky pro mladé a zavedení Eh, iniciativy pro zaměstnanost mladých s iniciálním financováním 6 miliard euro je dobrým příkladem toho, jakým způsobem Evropská unie může společně postupovat a řešit eh, výzvy v oblasti eh, sociální a v oblasti zaměstnání společně. Záruka pro mladé pomůže posílit a zajistit bezpečnost zaměstnání pro mladé lidi, čímž zároveň zachováme jejich zaměstnatelnost v dlouhodobém horizontu. Vyhneme se ztrátě důležitých znalostí. Tím, že se zaměříme na jejich potřeby a tím, že jim poskytneme zásadní školení nebo učňovské programy, modernizujeme školské systémy, rovněž přispějeme k boji s chudobou mladých lidí. Jsem přesvědčen, že tyto iniciativy pomohou hospodářské obnově napřímo v Evropě, ale zároveň nás nasměrují k dlouhodobé rekonstrukci evropského sociálního modelu. Další součást této snahy e, jsou také velmi důležité a budou potřebovat e, blahodárné podmínky, například sociální ekonomika, e, zahrnující nevládní, neziskové organizace, nadace, sociální podniky a další aktéry, nabídne celou řadu produktů a služeb napříč celou Evropou a vygeneruje miliony pracovních míst. Potenciál Evropského sociálního fondu a dalších finančních nástrojů v EU je potřeba lépe využívat na půdě členských států tak, abychom Eh, nastartovali vyšší, vyšší míru účasti sociálních podniků a sociální hospodářství. Eh, v lednu proběhne konference ve Štrasburku, kde se setkají mnozí aktéři eh, u jednoho stolu, mnozí aktéři z této oblasti. Myslím si, že další rozvoj evropského sociálního modelu by nebyl nebyl řádný, pakliže bychom nehovořili o sociálním dialogu. Potřebujeme za, zahájit participaci i v rozhodovacím procesu v sociální oblasti v EU. Evropská unie sociální dialog v členských státech podporuje finanční asistencí na vytváření kapacit mimo jiné. Stávající postupy pro konzultaci se sociálními partnery na evropské úrovni lze ještě zefektivnit a je možné je využívat k lepšímu prospěchu všech. Naším záměrem je dosáhnout stabilní a transparentní konzultace se sociálními partnery prostřednictvím evropského semestru. E, zlepšování procesu konzultací se sociálními partnery na národní úrovni je rovněž velmi zásadní a je potřeba je dále rozvíjet, zejména v některých členských státech. E, někde jeho potřeba dokonce, ten sociální dialog potřeba dokonce i zcela přebudovat. Dámy a pánové, rád bych zdůraznil tři oblasti politiky, kde aktivita EU v příštích měsících bude důležitá, chceme-li splnit své sociální závazky. Jednak je potřeba lépe zajistit, že evropský trh práce bude nabízet našim občanům e, dobré příležitosti. Kromě vysoké nezaměstnanosti je zde 2 miliony neobsazených pracovních míst. Máme nedostatek odborníků ve zdravotnictví, v oblasti ICT, v inženýrství, účetnictví a dalších sektorech. Samozřejmě vždy nějaká volná místa budou, ale bylo by možné snížit eh, tuto nekompatibilitu tím, že zvýšíme mobilitu pracovních sil na regionální, státní i evropské úrovni. Evropská komise momentálně pracuje na modernizaci online párovacích eh, sítí, které zajistí eh, nalezení pracovních míst a přístup v reálném čase k volným pracovním místům a umožní tak i lepší integraci mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu. Navržená reforma z nástroje Jures udělá efektivnější prostředek, který mohou členské, strany, eh, členské státy využít k tomu, aby nabízely mobilitu řízenou poptávkou, která bude přímo navázána na potřeby trhu práce. Řádně fungující trh práce zvýší produktivitu a hospodářskou výkonnost tím, že zajistí, že osoby budou více mobilní i mezi jednotlivými zaměstnáními, budou mobilnější při přechodu z vzdělání do pracovního procesu a rychleji najdou práci, jsou-li nezaměstnaní. Nicméně chceme-li zvýšit efektivitu veřejných služeb pro zaměstnanost, eh, je potřeba činit ještě více. Podobné to je i v oblasti politik zaměstnanosti. Dále, rád bych zdůraznil, že toto období je pro nás velmi důležité. Je to období, kdy se bude rozhodovat o budoucnosti finančních nástrojů v EU na úrovni Evropské unie a i co do jejich užívání v členských státech. V rozhovorech o víceletém finančním rámci je nutné zajistit budoucnost a adekvátní financování Evropského sociálního fondu. Dále je nutné zajistit financování EGF, iniciativy pro mladé, programu pro inovace a fondu pro pomoc eh, nejchudším osobám. Jsou to všechno nástroje, které představují důležité nástroje pro reformu fungování trhu práce, posílení lidského kapitálu v Evropě a pomohou také zachovat sociální soudržnost. Implementace těch správných sociálních politik znamená hlavně aktivní investice do lidského kapitálu a do sociální soudržnosti. Jsou to předpoklady pro konkurenceschopnost a hospodářský růst na globálním trhu 21. století. Evropský sociální fond přitom hraje zásadní roli. Dámy a pánové, dobře fungující trh práce v Evropské unii implikuje eh, spravedlivé pracovní podmínky, včetně ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. To je další zásadní komponenta eh, evropského sociohospodářského modelu a je to velice důležitý úkol pro dnešní EU. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci může podpořit sociální soudržnost, bojuje s eh, vylučováním, podporuje reintegraci do trhu práce, zlepšuje zaměstnatelnost a snižuje předčasný odchod do, eh, počet lidí předčasně odčečí, odčečích do důchodu. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci významným způsobem přispívá k plnění cílu EU 2020 a k vypořádání se s krizí. Evropská agentura pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci e, jasně demonstrovala, že efektivní zpráva BOZP má smysl i z hospodářského hlediska na úrovni celých firm. Zdravé a bezpečné pracovní místo, kde je management i pracovníci motivován, a už jej zapojován, je i místo produktivnější a konkurenceschopnější. Kromě bezpečnosti a ochrany zdraví pracujeme na dalších iniciativách, které zlepší pracovní podmínky v Evropě, například eh, kvalitativní rámec pro, eh, pro stáže a máme zde rovněž eh, platformu proti práci na černo. Dámy a pánové, v dnešní době je Evropská unie, zejména eurozóna, uprostřed eh, hospodářské finanční krize, krize zaměstnanosti, která dále zdůrazňuje rozdíly mezi členskými státy a zdůrazňuje i polarizaci v našich společnostech. Jsou to trendy, které jdou proti našim snahám eh, plné zaměstnanosti, která společně se sociálním pokrokem, jak už jsem říkal, je hlavním cílem zakotvenými ve smlouvě. E, nejedná se však o cíle pouze pro ideální podmínky. Musí to být cíle, které budou v jádru naší tvorby politiky, které budou zlepšovat design naší celé monetární unie. Eh, stejný článek smlouvy také říká, že Evropská unie má podporovat hospodářskou, sociální a teritoriální soudržnost a solidaritu, což také znamená, že lidé ze všech sociálních skupin, nejenom elity, budou do tohoto procesu zapojeny a budou podporovat projekt evropské integrace. Krize nám ukázala, jak závislá jsou hospodářství jednotlivých členských států na sobě vzájemně. Eh, sociální a zaměstnanecké problémy v jednotlivých státech se eh, prostřednictvím interakce jedině vyostřují, a to zejména v eurozóně. Původní design monetární unie bohužel však tyto problémy nedokáže řešit nedokáže náležitě zohlednit, nedokáže zohlednit e, vývoj reálné ekonomiky, nedokáže zohlednit strukturální problémy, jako je nerovnost, nezaměstnanost a další, které jsou naprosto zásadní pro řádné fungování jakékoliv oblasti s jednotnou měnou. Od začátku krize vidíme rostoucí nerovnost mezi takzvanými Eh, severními jádrovými členskými státy a mezi těmi, které jsou na periferii, většina z nich je na jihu Evropy. Ta první skupina států zvládá krizi poměrně dobře, ovšem ta druhá skupina zažívá rostoucí nezaměstnanost, a to zejména mezi mladými lidmi, snižují se tam příjmy domácností a zvyšuje se chudoba. Je to polarizace, která je zejména markantní v eurozóně, kde devalvace měny není možnost, eh, jakou postupovat. Jaké jsou zbývající možnosti pro obnovení konkurenceschopnosti eh, Evropské, eh, člán, státům eurozóny v podstatě zbývá pouze možnost emigrace nebo interní devalvace. Ovšem dopad tohoto na agregátní poptávku, sociální soudržnost, je, eh, nedozír, je, je nedozírný. Eh, během této dlouhé krize roste také populismus a související extremismus. Fakt, že měnová unie je založena na fiskálním kompaktu, na fiskální dohodě, eh, je velmi zásadní. Zásadní sociální nerovnováhy mohou měnovou unii ovlivnit negativně stejně jako problémy fiskální. I toto je téma, kterým se bude zabývat komuniké, které komise vydá v příštích týdnech. Dámy a pánové, Příprava monetární unie je zásadní úkol, je to zásadní předpoklad pro budoucí vyrovnaný hospodářský růst a sociální soudržnost v celé EU. Eh, veškeré iniciativy na posílení sociálního rozměru zlepšeným řízením pak musí zajistit, že fungování monetární unie nepůjde proti sociálním cílům, které si členské státy EU stanoví. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you so much. Děkuji vám mnohokrát za uh, váš příspěvek, za ten dobrý signál. Uh, který dostaneme brzy na stůl a že budeme moci projednávat eh, tedy sociální rozměr EU. Mým úkolem je uzavřít eh, naše dnešní zasedání. Mnohu rád poděkuji panu komisaři, panu vicepremiérovi a, a ministrovi hospodářství Moldavské republiky, panu eh, Valeriu Lazarovi. Rád bych také poděkovala Kristian eh, Letmajer, panu Menendezovi Valdézovi, Kristě Sedláček a Marden eh, Sedban, čtyřem ředitelům našich eh, agentur a také našim váženým panelistům. V neposlední řadě bych také přišla s dobrou zprávou. A sice eh, venku nás eh, čeká rovná recepce. Děkuji vám. Já to uzavírám zasedání. Köszönöm. Hogy nem, a